zde vítá, uděluji slovo panu předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi. Prosím, máte slovo. Danke. President. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Poslední zasedání Evropské rady eh, byla, eh, bylo asi nejobtížnější, eh, co jsem zažil. Přesto, že jsme se dobrali řešení Opoly a obtíže jsou ještě před námi, totiž teprve postupně se ukáže, zda Británie zůstane součástí EU a o tom rozhodnou pouze britští občané. My jsme udělali vše, co bylo možné. Vyjednali jsme nové ujednání, nové podmínky pro setrvání Spojeného království v Evropě. 28 šéfů vlád se dohodlo a přijali právně závazné a nezvratné ujednání týkající se setrvání Spojeného království eh, v EU. Vše je v souladu se smlouvami a není je možné zrušit eh, ani zneplatnit výnosem Evropského soudního dvora. Vstoupí však platnost pouze, pokud se britští voliči rozhodnou pro setrvání v EU. Pokud se rozhodnou z EU odejít, vše e, přestane platit. Udělali jsme vše k tomu, abychom nesnížili laťku, abychom neporušili zásadu nediskriminace a e, svobody e, pohybu, rovněž hospodářské a monetární principy zůstávají v platnosti. Pokud bych měl jakékoliv pochybnosti v této oblasti, tak bych s takovýmto ujednáním býval nesouhlasil. Přes všechny obtíže jsme se rozhodli vyjednávat dál. Všichni si totiž uvědomujeme, oč zde jde. Um, protože všichni víme, jak geopoliticky záleží na tom, aby Spojené království zůstalo součástí EU. A při této příležitosti chci poděkovat eh, panu Junkrovi a jeho celému týmu. Chci zároveň poděkovat i vyjednavačům, kteří reprezentovali právě tuto sněmovnu, kteří přispěli svou efektivitou k zošažení našich cílů. Jsem hluboce přesvědčen, že právě Evropský parlament musí být nedílnou součástí takového přístupu. Nikdy eh, nezapomenu na to, že právě eh, i hovory eh, s panem Šulcem, s panem Verhoštatem, s panem Galtierim nám pomohly zvážit i zájmy Evropské unie jako celku z všech úhlů pohledu. Bez vašeho přičinění by tato dohoda nebyla možná. Tedy ještě jednou děkuji. Evropská unie nyní vyčká rozhodnutí britského národa. Bude-li většina hlasovat pro odchod, k tomu odchodu opravdu dojde a tím se Evropa změní navždy. Bude to změna k horšímu. Samozřejmě, že tady nyní vyjádřují své osobní přesvědčení. Pan premiér Cameron v pondělí v britské dolní sněmovně prohlásil, že nyní opravdu není ta správná doba eh, tříštit západní Evropu a já nemohu než souhlasit. A právě proto jsem se ze všech sil snažil, abych tomu zabránil. Na druhé straně rozhodneli se Velká Británie pro setrvání v EU, doufám, že i tato sněmovna zajistí, že ujednání bude přetaveno v příslušnou legislativu a že i vstoupí v platnost. Vážení poslanci, nyní bych se rád zmínil i o migrační krizi. Předsedové vlád a států se odhodli, že dosažení umluvy s Tureckem bude naší prioritou a že se musíme vynasnažit, aby vše v té oblasti uspělo, což v konečném důsledku znamená, že vysoké počty uprchlíků kteří stále ještě proudí do Evropy, musí být sníženy. A proto já se ještě jednou scházím s tureckými představiteli 7. března. Diskuse se soustředovaly na dosažení konzenzu v této krizi. Abychom toho konzenzu však dosáhli, nesmíme připustit bitvy a rozepře. Nedávají totiž smysl, spíše nás vzdalují řešení místo toho se naopak musíme snažit přistupovat k různým přístupům synteticky, protože žádná lepší možnost než komplexní celoevropský plán neexistuje. No a za další, Evropský přístup to nejsou pouze rozhodnutí přijímána v Bruselu. Jedná se rovněž a dokonce i větší měrou o to, co je koncipováno v hlavních městech a my s tím musíme počítat. Zároveň však musíme se snažit tato rozhodnutí vzájemně koordinovat. Evropská unie je zde pro nás jako platforma pro spolupráci. No a v neposlední řadě musíme všichni dodržovat pravidla a zásady, na níž jsme se shodli. To se týká jak rozhodnutí k relokaci, tak i toho, že všichni členové šengenského prostoru plně dodržují šengenský hraniční kodex. Není žádných pochyb o tom, že je třeba šengenský prostor vymyslet nově. Bude si to žádat peníze, politickou vůli a některé země si možná s tou výzvou ani neporadí. Avšak budou mít Evropu po boku, pomůžeme jim. Musíme do šengenského prostoru investovat, nikoli se eh, neustále snažit o jeho kolaps. Budoucnost Schengenu to bude závažné téma právě pro další zasedání evropských lídrů 7. března. Dále se zhodli eh, šéfové vlád, že i nadále budou pomáhat Syrii. Jsme velice rádi, že na konferenci dárců v Londýně dvou třetinové dary a dotace eh, přišly právě z Evropy. 3,3 miliard eur na rok 2016. To bylo přislíbeno. Zároveň 3 miliardy byly dohodnuty jako pomoc uprchlíkům v Turecku. A to není odpovědnost pouze evropská, proto i já se budu snažit navazovat vztahy globálně, například na zasedáních G7 a G20. A nakonec prosím a žádám, abychom se nenechali eh, zmást, abychom se drželi dohodnutého směru. Vstupujeme do velice nebezpečného období v evropských dějinách a já počítám s vaší pomocí. Děkuji vám. Děkuji panu předsedovi Evropské rady a slovo má jménem komise, předseda Evropské komise, pan Juncker. Vážený pane předsedo. Pane předsedo, s vašimi britskými přáteli jsme vedli diskuzi která byla tvrdá a která trvala dlouho. Jednání byla těžká a nakonec se nám podařilo všem, tedy 27 státům a Spojenému království, ukázat, že Evropa je schopná rozhodovat, eh, i když eh, ta situace je obtížná. Já zde chci vzdát hold předsedovi Tuskovi především, který efektivně a přátelsky pomáhal komisi a vedl diskuze obratně a elegantně. Stejně tak chci poděkovat panu předsedovi Šulcovi a Šerpovi Evropského parlamentu, tedy Šerpům, bez nichž by ten výsledek nebyl takový, jaký byl. My jsme uzavřeli dohodu se Spojeným královstvím a britský premiér získal maximum toho, co byl schopen dostat. A ostatní členské státy mu nabídly maximum toho, co mohli nabídnout, což znamená konstatování, že dohoda se Spojeným královstvím je spravedlivá, vyvážená a respektuje základní principy EU a především zohledňuje obavy, názory, a náměty Spojeného království. Já si tedy myslím, že britský lid, který v historii velice často ukázal, jak je moudrý a odvážný, řekne ano. K, této dohodě. Komise den, kdy britský lid odsouhlasí eh, toto ujednání a poté tedy začneme připravovat legislativní normy, které se týkají především sociálních aspektů eh, této dohody, která byla uzavřena se Spojeným královstvím. A, ale k tomu se dostaneme, až komise eh, předloží legislativní návrhy. Jistě během posledního zasedání rady jsme také hovořili o otázkách migrace a uprchlíků. Jistě vám neušlo, že Evropská rada přes to, co v minulosti zastávala. Takže nyní jde o to, aby to, co bylo rozhodnuto, se také adekvátně realizovalo. A proto 7. března bude se konat další zasedání Evropské rady, nejenom s tureckými kolegy, ale také bude to mm, také takové schůzka mezi námi, kde budeme se snažit nějakým způsobem zjistit, jak co možná nejrychleji se vrátit zpět k plnému uplatňování šengenského protokolu. Evropská rada jasně ukázala, že pouze evropský přístup mm, k problematice uprchlíků může vést k cíli. Národní jednotlivá řešení nám brání v tom eh, nalézt eh, správný společný přístup. Komise momentálně Eh, je se, no, jak si má jistý takový zbytkový sport eh, s Rakouskem. Musím to tak říci, ale já mám Rakousko velmi rád. Ale to není nějaká akce namířená proti Rakousku. Já velmi obdivuji veškeré úsilí, které učinilo Rakousko v minulých letech v otázce uprchlíků. A nyní se snažíme jak si společně s rakouskými kolegy nalézt společnou řeč a já doufám a předpokládám, že se nám to podaří. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vielen Děkuji. A slovo má nyní za eh, frakci EPP její předseda pan Weber. Vážený pane předsedo, milé kolegyně a milí kolegové, jak vypadá situace, ve které se Evropa momentálně nachází? Čelíme válkám v Sýrii, v Líbii, v Ukrajině. S Putinem máme partnera, který provozuje národní imperialismus. Bohužel máme v Evropě pouze velice mírný růst, máme tady generaci mladých lidí, kteří hledají práci a perspektivu pro svůj život. A, a upřímně řečeno, když se podíváme na tuto situaci, tak je skutečně obtížné, obtížné e, vidět, že na posledním zasedání Evropské rady skutečně vzešla ta otázka, zda ty specifické zájmy londýnské city, či zda si je přiměřené dávky na děti v EU. E, zdá se, že to tedy byly zjevně ta dvě nejdůležitější témata na zasedání posledním Evropské rady. Já se tedy ptám, za ty priority, o kterých se tady hovoří, o kterých diskutujeme, jsme stanovili správně. Bohužel je tomu tak, že to diskutovat musíme, protože Britové s těmito přáními přišli. Spojené království prostě mělo specifické požadavky, o kterých se muselo hovořit. A já bych rád konstatoval nejdříve, že je dobré, že máme výsledek. Výsledek tu je a my ho můžeme podpořit. David Cameron předložil své body, předložil to, co chce, bojoval a vybojoval pro britské občany velmi solidní výsledek. My jako frakce PP e podporujeme tento výsledek v jeho jádru a také chceme jasně říci, že pokud se občané Velké Británie rozhodnout zůstat v Evropské unii, tak frakce EPP také bude spravedlivým partnerem, férovým partnerem při realizaci těch eh, příslibů a dohod. A další věc, kterou třeba si jasně budeme, my budeme ten eh, výsledek respektovat. Ti, kteří nyní ve Velké Británii hm, vyprávějí lidem, že pokud se rozhodnou proti, že pak budou další vyjednávání a ještě lepší dohoda, tak tím chci jasně říci, dohoda je na stole bylo to vyjednáno a nyní se tedy Britové musí sami rozhodnout. Z našeho pohledu, z pohledu frakce EPP, žádná dodatečná vyjednávání potom, pak, už by Britové řekli ne, nebudou. Takže, milí kolegové Britové, nyní se budou tedy rozhodovat. A nejdříve se bude diskutovat a tady asi bude se diskutovat různými způsoby. Já jsem tady slyšela Najla Faraže, jak říká, že tedy obchod je pro Velkou Británii lepší mimo Evropu. Já se tedy ptám, proč je Německo tak velkým eh, obchodním partnerem, proč například Irsko má takový nárůst eh, obratu, i když právě se zaměřil na Evropu. Proč tedy Čína a další partneři prosí Británii, aby zůstali v Evropě, protože se jim takto lépe s nimi obchoduje. A například, když tady Nigel Farage operuje s číslem, že mají 6 tisíc zahraničních bojovníků, tak připomínám, že o tom ví vůbec díky Europolu. To jsou údaje Europolu a ředitel Europolu Weinreich říká jasně, že pro Británii to bude znamenat velká nebezpečno, bezpečnostní rizika, pokud opustí Británii. Takže samozřejmě bude to boj opravdu. pravdu. Nigel Farage bude říkat nepravdu, aby zmílil své občany. A musím říct si kolegové, že pokud se Britové rozhodnou proti tak se bude radovat Putin a teroristé, protože pro ně to bude jednodušší pak provozovat své, svou činnost. A další věc, my můžeme říci a vyslovit pouze pozvání. Poznům, že chceme žít společně, že to můžeme společně dokázat, naše cíle. Žijeme v době velké, velké nejistoty. Každý, kdo je rozumný, to vidět musí. A rozpolcená Evropa je definitivně slabší. A Eh, bude méně schopna čelit výzvám. A proto tedy já tady vyslovuji to pozvání britským občanům, že je možné v budoucnu dokázat plnit tedy to, co chceme společně. A další otázka migrace. Pan předseda komise eh, to tak hezky obsah, že to, o čem již bylo rozhodnuto, bylo potvrzeno. To je dobrá, že to bylo potvrzeno, to je dobře ale zjišťuji, že i bohužel i nadále je tam mnoho egoismus národního i stranicky politického a to ze všech stran, to bych chtěl e, výslovně zdůraznit. Pokud bych to chtěl vidět pozitivně, mohl bych říci, že ten závazek je jasný, že tedy musíme zabezpečit hranice Evropy a že samozřejmě musíme podpořit i iniciativu NATO v Egejském moři. A také je jasné, že například lidé, kteří nyní utíkají z Alepa před ruskými bombami, že tyto lidi nemůžeme nechat na turecko-syrské hranici, že tedy nemůžeme po Turecku chtít, aby otevřelo hranice vůči Sýrii a zavřelo ji směrem k Řecku. To prostě není ve smyslu humanitárního přístupu našeho kontinentu. Takže to vše je propojená věc, jednak zabezpečit hranice a dále projevit ochotu a pomáhat. Eh, diskutovali jsme dostatečně, nyní je třeba jednat. A pane předsedo, no, na závěr je důležité, abychom přesvědčili také občany. Eh, nadace Bertelsmann před několika dny eh, zveřejnila velmi reprezentativní studii, která se týká občanů celé Evropy, kde se ptali ne politiků, ale občanů. A z této studie vyplnili dvě úkoly pro nás. Za prvé, velké procento Evropanů si přeje, abychom zachovali volnost pohybu na tomto kontinentu. Například 60% Britů si to také přeje. A milí kolegové, 79% Evropanů si přeje, abychom pomohli uprchlíkům a abychom tu zátěž nesli společně. Takže občané Evropy jsou chytřejší než někteř, někdy někteří politikové. Děkuji. Pane Webře, eh, máte tady eh, otázku od pana Carvera, prosím. Děkuji, pane Webre. Já bych vás oprosil, abyste opakoval, co jste právě řekl, že vyjednávání, které bylo vyjednáno, že už nebude nově jednáno, ale někteří ve Spojeném království eh, se snaží udělat takový dojem, že eh, proběhne referendum a pokud se eh, to vyvine ne tak, jak by si přáli, tak se to znovu vyjedná. Takže prosím potvrďte, aby bylo nad slunce jasné, že po referendu už žádné vyjednávání nebude. Wenn Sie eine, wenn Sie eine pokud potřebujete vyjasnění toho, co jsem již řekl, já jsem to již vysvětlil, ale já vám to rád vyjasním. Ten návrh je prostě na stole, je ujednán a je to nabídka pro obě dvě strany. A je to kompromis. Je to kompromis prostě, kde obě dvě strany se přiblížily. Proto je to také kompromis. Tak to bychom to měli vědět, že v obě dvě strany se snažily. Máme tedy dohodu, která je dobrá a je na stole. A to je tedy nabídka Evropy, kterou Evropa předkládá britským občanům. A já doufám, že David Cameron a všichni E, další, kteří věří ve společnou budoucnost, že se jim podaří občany přesvědčit. A pokud ale občany řeknou ne, tak žádná další vyjednávání nebudou. Pan předseda, děkuji slovo má za politickou skupinu socialistů a demokratů pan Pitela. Děkuji, pane předsedo. Já bych jasně chtěl říci za moji eh, politickou skupinu. Spojené království musí zůstat v Evropské unii. Nejenom z důvodu, že nám to vše vyhovuje, všichni víme, že případný Brexit by byl skok do neznáma, do prázdna s, s katastrofickými důsledky, a to především pro Brity. Ale Evropa to není nějaké manželství podle toho, jak se co komu hodí. Velké, Velká Británie by měla zůstat v Unii, protože je součástí Evropy. My, stejně jako Spojené království, my máme přece společnou historii a kulturu a bez Londýnu, Londýna, bez Spojeného království Evropa již nebyla, by nebyla stejná. A my vítáme dohodu zpátku. Děkuji všem těch, kteří přispěli k této dohody panu Šulcovi, Junkerovi, Tuskovi, eh, přátelům z Rady. Děkuji. A nicméně musím ještě jasně doplnit toto. My neakceptujeme to, že budeme rukojmými eh, kvůli eh, různým půdkám uvnitř konzervativců. To je neakceptovatelné teď, eh, když my tady zažíváme nejhorší krizi v historii, tak když my týdny budeme hovořit o tom, jak se má hlasovat v radě, anebo jak tedy vykládat Banking Union a dohoda zpátka právně řečeno musí posvětit volný pohyb eh, osob. To, eh, toho se nelze dotknout, to nelze změnit. Dobře, beru na vědomí, ale mě nepřesvědčil jeden aspekt, a to je ten sociální aspekt. Představme si dva mladé lidi. Oba jsou Evropané, mají stejnou práci. Je zde riziko, že jeden z dvou, jenom kvůli tomu faktu, že není Brit, tak bude mít méně práv než ten druhý? Tomu se říká diskriminace. A i když já doufám, já si přeji, že mi to vyvrátíte, že mi to vyvrátí návrhy, které Evropská komise předloží po výsledku referenda pro nás. To jsou základní principy. A e, tady o tom je třeba hovořit e, velice jemně, opatrně, protože to by mohlo být smrtelné. To jsou dva principy, e, kde nelze dělat rozdíly mezi právy občanů Evropské unie. My budeme bojovat za to, aby Spojené království s námi zůstalo. Já to tady říkám s veškerou úctou vůči britským občanům. Eh, a eh, to ale samozřejmě přísluší pouze na nich, aby se rozhodli. Já to tady říkám s maximální úctou. Mm, vy jste byli protagonisté ve světě. Spojené království bylo a je aktérem ve světě. Vždycky bojovalo za demokracii, za mír. A to jsou hodnoty, které jsou v DNA Spojeného království. Dobře, ale je třeba teď eh, ukázat, že tyto principy a tyto hodnoty jsou pořád platné a že já si myslím, že pouze dohromady jsme schopni bojovat proti velkým výzvám této doby, tohoto světa, proti strachu, eh, proti eh, překotné rychlosti globalizace proti osamění a smutku. Takže zůstat společně, to je přece v tom je naše mimořádná síla. Děkuji mnohokrát panu Pitel, pane Pitel, poslanec Betten by vám rád položil otázku. Prosím. Pan Betten. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Pitelo. A nyní já bych si rád něco vyjasnil. Já jsem bedlivě poslouchal vaše slova a pokud jsem eh, vás pochopil správně, říkáte, že v případě sociálních práv zaměstnanců by neměla existovat diskriminace. Ale eh, u toho, co vyjednal pan Cameron, to vypadá, že alespoň po nějaké omezené období můžeme platit přídavek na děti eh, pouze v případě, když dítě je s rodičem a nikoli v mateřské zemi. Ale vy jste eh, zde prohlásil něco. Uvidíme, jak to dopadne, když ta legislativa bude muset projít parlamentem. Naznačujete, že ta legislativa by měla dopadnout jinak než v té důvod, v dohodě, zatímco někdo jiný tady tvrdil, že už se to změnit nemůže a změní se to tedy nebo ne potenciálně. Leum Vy jste evropským poslancem, takže vy byste měl velice dobře znát procedury, já tady nic si nevymýšlím. V okamžiku, kdy my si přejeme samozřejmě, aby Britové Eh, hlasovali pro eh, to, aby Spojené království zůstalo v Evropské unii, tak Evropská komise potom bude muset před, předložit parlamentu který je tedy legislativním orgánem prováděcí opatření. A v tomto okamžiku my budeme muset o nich diskutovat a zkoumat je. Eh, že jako, samozřejmě my jsme autonomní v našem úsudku, takže já nemohu anticipovat, jaký bude výsledek eh, o něčem, co ještě jsem ani neviděl. Jaká, jaká budou ta opatření? No uvidíme, budeme se jimi zabývat eh, eh, v duchu, konstruktivním duchu. My chceme v každém případě, aby Spojené království zůstalo v Evropské unii. Děkuji, pane Pitelo, a slovo má nyní za politickou skupinu C. EKR, pan Fox. Děkuji, pane předsedající. To, co bylo ujednáno minulý týden, bylo těžce vybojováno oběma stranami. Mnohé země vznášely námitky, ale jsem rád, že vše bylo překonáno díky dobré vůli a e, po mnohých e, návštěvách dokonce i obchůdku s e, rychlou stravou. Ale jsem rád, že budeme mít ten status zvláštního člena jako země, která nebude muset přistoupit ani do šengenského prostoru, ani do eura, ani se nebude muset dále stmelovat s Evropou, že bude moci žít na principu live and let live, čili bude moci sehrávat aktivní úlohu, nebude diskriminována, ale bude si moci podržet kontrolu nad tím v rámci své země, nad čím bude chtít. A EKR toto ujednání vítá. Nyní nastal čas, aby si britští občané sami řekli, jak si to představují dál. Já budu um, podporovat kampaň pro setrvání Velké Británie v EU. Easy, gentlemen. Klídek, pánové. Důvody jsou snadno pochopitelné. Hospodářské oživení je stále ještě křehké a já nebudu riskovat tím, že bych chtěl Velkou Británii odříznout do jednotného trhu. Rovněž se domnívám, že mý voliči se budou cítit bezpečnější, budeme-li pokračovat ve spolupráci s evropskými partnery jsou i e, lidé, kteří se mnou nebudou souhlasit, je dobré si je vyslechnout a já budu respektovat, pokud se většina britských občanů rozhodne věřit spíše jim. Jsou ale i jiní e, kolegové poslanci, které eh, nelze respektovat. Ti, kteří se posmívají Evropské unii, kteří srovnávají se Sovětským svazem, to je hloupé a urážlivé vůči těm, zejména kteří si prožili jeho komunismu. Because unlike protože na rozdíl od SSSR každá země má svobodnou volbu, zda odejít z Evropské unie, pane Faráži. Eh, Takto vypadá vůle eh, svébytného státu. Setrvat či odejít z Evropské unie je na vůli lidu a my ji budeme respektovat. Tedy, pane předsedo, volby se budou konat ve Spojeném království, my je budeme respektovat jejich výsledek a budou to občané, kdo rozhodnou, za zůstat v EU či zda odejít a my budeme nyní napjatě čekat, co se odehraje za čtyři měsíce a v mezidobí se musí Evropská unie soustředit na řešení migrační krize. Nizozemský premiér říká, že máme 6 až 8 týdnů na to, abychom zachránili šengenský prostor a to řekl před pěti týdny. V této sněmovně se zdá, nejsme ochotni akceptovat, že migrační krize byla eh, posílena tím, když kancléřka Merkelová řekla, že můžeme přijmout eh, uprchlíky bez limitů a co se stalo. Ano, lidé opravdu přicházejí a nemá to konce. Některé země jako Maďarsko eh, pravidla dodržují, hájí šengenský prostor a jsou kritizovány. Jiné země, které šengenská pravidla porušují, naopak se jim tleská. Sami tu krizi nevyřešíme, dokud nebudeme všichni uh, disciplinovaně pravidla dodržovat a nesoustředíme se na chránění šengenských hranic, dokud nebudeme důsledně navracet ty, kteří zde nemají nárok se trvat a dokud nebudeme rozlišovat hospodářské migranty od těch, kteří si zaslouží ochranu. Musíme zároveň udělat více pro ukončení konfliktu v Sýrii a musíme se lépe postarat i o ty, kteří už jsou v táborech v Libanonu, Jordánsku a um, Turecku a postarat se o to, aby měli um, opravdu eh, důstojný život. Není absurdní, že se snažíme eh, mm, pomáhat, eh, než abychom se soustředili na ty, kteří z pohledu OSN už jsou uprchlíky. Pane Tusku, vy jste si už mm, slovní hříčka s hranolkami a s tím, že bychom měli opravdu se do toho dát. Eh, pane Foxy, mám tady otázku, pana, otázka, eh, pana poslanci Korbeta pro vás. Prosím, pane Korbete. To rád slyším, pane Fox, že jste pro kampaň, abychom zůstali v EU. Všichni dobře víme, že jeho strana je e, rozdělena od hlavy až k patě. A já se chci zeptat, mezi těmi 20 poslanci, konzervativci, kolik bude e, vést kampaň s vaším premiérem za to, abyste zůsta- abychom zůstali v Evropské unii a kolik půjde s UKIPem, abychom tedy zabouchli dveře našim sousedům a odešli. No, pane předsedo, já se domnívám, pokud to pana Korbeta tak zajímá, jaké názory mají mý kolegové, ať se jich jednotlivě zeptá. Slovo má nyní za frakci liberálů pan Verhofstadt. To byla zajímavá otázka od pana Korbeta, však eh, já možná bych něco mohl doplnit, proč pan Kamal. Tady, paní Gulár, vy máte jistě otázku k jednacímu řádu, pokud vás správně chápu. Ano, pane předsedo, já mám za to, že tady jsme v Evropském parlamentu a když vy rozdáváte modré karty, já jsem taky před chvíli zvedla kartu, tak byste měl dávat přednost diskuzím mezi Brity a dalšími zástupci a ne, aby z toho vznikla diskuze mezi Brity, která přece může se vést jinde. Já myslím, že by to bylo zajímavější, proto já eh, opět eh, chci podat žádost a položit otázku panu Foxovi. Liebe Frau Goulart, wir haben die Milá paní Gulár, máme pravidlo, že v tomto parlamentu modrou kartu nerozdělujeme podle národnosti, ale podle rychlosti. A pan Korbet byl prostě první, kdo se přihlásil. A já jsem dosud eh, vždy tímto způsobem uděloval modré karty, kdo se tedy jako první přihlásit s výjimkou pana Kempla Benemena, který se vlastně přihlásil ještě předtím, než řečník vystoupil. Ano, jak něco takového můžete tvrdit, paní kolegyně? My, my odsud vidíme stejně tak dobře jako vy a je jednoznačně to bylo tak, že pan Korbec se přihlásil jako první. Kdybyste to bývala byla vy, dostala byste bývala slovo jako první vy a slovo má nyní předseda vaší frakce pan Ferhovstad. Prosím. The... Abych dále tedy rozvinul tu otázku pana Korbeta a paní Gulár. Dobře, já jenom, pane Foxy, já se chci zeptat, proč vy nyní, ho, proč hovoříte vy a ne pan Kamal, ten asi pořád ještě pochybuje a neví, jak se zachová. Takže asi to bude lepší odpověď na otázku pana Korbeta, než říci, ať se jich zeptá sám. Ale další věc. Eh, já jsem se zapojil od samého počátku do těchto vyjednávání a já jsem si pořád kladl otázku, proč je tak eh, životně důležitá ta dohoda z Brity. A já, jedna věc je jasná. Ta dohoda není o Evropě. Je to dohoda, jak vlastně sjednotit stranu Toriu, konzervativců, tak si to řekněme na rovinu. A já asi, já nevím, jaký bude výsledek referenda, pokud Británie zůstane v EU, ale jsem si jist jedním výsledkem, že to znovu nesjednotí konzervativce. To je evidentní, protože co já tady vidím, je tady, že jsou mezi nimi půdky od té doby, co pan Tusk zajistil tu dohodu. Pan Johnson, který napadá Camerona, a já vám mohu říct, já jsem viděl různé ambiciozní politiky, já jsem také ambiciozní politik, ale Boris Johnson, tak ten teda to povýšil na jinou úroveň. To je teda jiný level, protože on je mm, primátorem Londýna, který působí proti zájmům občanů Londýna. A jenom aby si prosadil své osobní ambice a ne e, pro zájem lepší Británie a Evropy. Tak kolegové, to je zcela Eh, mimo. A já, eh, co se děje, to je dramatické. Dramatické pro Británii především, pane Foxy. A to, co tady vidíme, jednota Spojeného království také je ohrožena přece. A, a mm, eh, prostě i, že, a, a, a, a ostatní státy američané říkají, už e, to zastavte, protože e, e, s vámi nechceme obchodovat. A víme, že zde je zvláštní vztah mezi Británií a Spojenými státy, ale on tak speciálně dneska už není. Tak dovolte jednu radu těm, kteří teď vedou tyto diskuze v Británii. Nemyslete si, že poté, co se vysloví ne, že se vrátíte k vyjednávání. Ne, ne. Já vím, že někteří si to myslí. No, teď je to Evropa, jakmile řeknete ne v referendu, no tak vás pozvou zpátky k vyjednávání, jako to bylo Irsko, jako to bylo s Dánskem, jako to bylo ve Francii s ústavní smlouvou, jako to bylo s Nizozemskem, ale tady tam šlo něco jiného. Tam šlo o smlouvu, o ústavu, ale tady jde o buď v nebo venku. A takže když já mm, vidím, jak je ohrožena měna Británie, jak v podstatě je teď, jak se vzdaluje Británie od Spojených států také a jak krok za krokem se transformuje v takovou malou Anglii vlastně, no tak já myslím, že by bylo moudré zůstat v Evropské unii. Ale milí kolegové, tato diskuze je patetická pro Spojené království, ale také je dramatická, patetická tady, pro Evropu. Poněvadž buďme upřímní. O čem tady mluvíme teď? To je eh, úplně pošetilé, bláznivé. Přece teď bychom se měli sjednocovat, stát bok po boku a ne rozdělovat Evropu. Eh, kdo? V čím, to je v zájmu koho? Bašara Asada, Vladimira Putina. IS, Daesh teda. A místo, abychom tedy e, hovořili o tom, jak společně vytvoříme strategii a postavíme se jim, ne, tak my se rozdělujeme, tedy oslabujeme. A včera opět bylo to jasné, když e, e, ten plán Rusu-Američanů, e, přímě, jak zajistit příměří v Sýrii, a my jsme tam u toho nebyli, u takového zásadního rozhodnutí. Takže můžeme teď pokračovat a někteří to dělají a pořád si stěžovat na tu dohodu a poukazovat na ty špatné stránky té dohody. Ale můj apel, pane předsedo, na pana Tuska, na všechny tady, je, abychom to dělali opačně využijeme tuto dohodu proto, aby Evropa opět eh, nastartovala ten správný kurz, aby začala spolupracovat a eh, zastavme ten režim Evropy a la carte eh, jenom kvůli britskému problému. Já, pane Foxy, nemám nic proti tomu, že Británie by měla mít zvláštní status, pokud příště by také budete souhlasit s tím, že i my tedy budeme moci pokračovat s integrací, se všemi těmi reformami, které potřebujeme pro to, abychom měli více sjednocenou Evropu, protože to potřebujeme. My potřebujeme řešit eh, ty krize, včetně uprchlické krize. A teď poslední bod. A to je, že bychom měli dělat více i s touto uprchlickou krizí. A to udělat maximum, pane Tusku, abychom vyřešili uprchlickou krizi tak, jak jsme eh, vyřešili Brexit. Pane Ferhofstadte, mám tady nyní sedm osob, které vám chtějí položit otázku. Sedm. Neboť vaše hněvivá kolegyně již opustila sál, takže tady mám sedm zájemců a mezi nimi většina z jedné země. A první kolegyně, která se přihlásila, byla paní Jakoncáry, To je z Finska. Představte si to, máme zde finskou kolegyni, která chce položit otázku belgickému předsedovi frakce. S tím tedy musíte takto všichni souhlasit. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Pane Ferhovstate, ráda bych vám řekla, že jako nadšená Evropanka bych vám ráda řekla, nebo spíše položila jednu otázku. víte, že i někteří členové vaší vlastní frakce tady provozují činnost proti evropské integraci a proti eura? Já nevím, proč Finové by měli dělat kampaň e, za Brexit. No, eh, přece to je na Britech, aby rozhodli. A britský, britští politici se k tomu musí postavit. A pokud ve Spojeném království jedna strana která bude bojovat za to, aby e, zůstala Británie e, v Unii, to je liberálně demokratické hnutí. Slovo má nyní za sjednocenou levici paní předsedkyně této frakce, paní Cimerová. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, v rámci výsledku Eh, takového mocenského boje, který šel i uvnitř Rady. Evropská unie minulý týden eh, se dohodla na že zásadní pilíř, tedy sociální pilíř odstraní. Pane Juncker, já se vás ptám, co se pak stane s vaším trojitým A, s vaším AAA? Co s tím bude? S tímto ratingem? Já si myslím, že je to pryč. Můžete si vlastně zbalit věci a říct si, všechno je pryč, všechny šliby je po všem. A já vám říkám, jsme na cestě, kdy se EU blíží radikálně tržnímu anglosaskému hospodářskému modelu. Možná bychom zde v Bruselu mohli postavit pomník s nápisem Tady v 18.2.2016 se znovu oživil duch Margaret Thatcherové. To vlastní drama se odehrává někde jinde. To jsou ty sta tisíce lidí, kteří v posledních měsících eh, eh, přišli do Řecka. je to to, že se Evropská unie zdráhá vlastně zajistit to jejich přerozdělení, převzít tuto povinnost, kterou má. A je to ta skutečnost, že to jednomyslné rozhodnutí minulého samitu, aby se to nekritizovali, že toto rozhodnutí bylo zrušeno a to jeden už den po sametu se o tom vůbec nehovořilo, hranice se zavírají, ale bylo dohodnuto, že až k dalšímu březnovému sametu ty hranice zůstanou otevřené a že pak se bude teprve společně jednat a přijme se společné rozhodnutí. Nyní právě probíhá ve Vídní konference a tady musím říci, že oni tam Řecko nepozvali toho hlavního aktéra, jak my chceme dospět k evropskému řešení v této situaci. A já tady od vás jsem nezaslechl žádnou kritiku toho, co dělá Vídeň. Ani komise, ani rada to nezmínili, nekritizovali. Co potřebujeme, abyste to sám řekl, pane Junkere, potřebujeme držet to, na čem jsme se sami dohodli, o čem jsme rozhodli. A tady by byl první předpoklad, že skutečně ty kontingenty uprchlíků se přerozdělí a že pomůžeme Řecku. Potřebujeme legální cestu. Musíme ji vytvořit. Musíme konkrétně pomoci Řecku. Nemůžeme dělat, jako že bychom tuto záležitost mohli přenechat nějakému jednomu členskému státu členské státy ostatní mají povinnost prostě pomoci. To je naše lidská povinnost. Zdáváme se našich hodnot, pokud něco takového nedodržíme. Členské státy by si měly být příklad z nové portugalské vlády z nabídky pana Kosty panu Ciprasovi, že totiž převezmou tisíce uprchlíků. A nebo vemte si příklad z Valencie, ze španělské provincie, která navrhla provincii Jižního Egejského moře, že převezme také tisíce uprchlíků. Proč to další členské státy nedělají? O tom bychom dnes měli hovořit, ne o nějakém mocenském boji mezi panem Johnsonem a Cameronem který se mě vůbec nedotýká a mnoho prchlíků taky se vůbec netýká. O nich bychom měli hovořit. 24 hodin drama v Bruselu, ale to hlavní, to vlastní drama se odehrává mimo a my neděláme nic, nereagujeme, děláme, jako kdyby se vše vyřešilo samo, od sebe. A já vás vyzývám a také vás, kolegy, dámy a pánové, abychom jednali společně, abychom vytvořili jednotu a jasně řekli, co je třeba učinit. Paní Cimerová, je tady otázka od paní poslankyně Marta, kterou by vám ráda položila. E, omlouvám se, říká pan předseda, je to pan poslanec Marta. Prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Já jsem si vyslechl pečlivě paní Cimer, ta žádá, aby uprchlíci, kteří přijedou do Řecka, aby byli rozděleni v Evropě. A já se ptám, jednoduchá otázka, proč paní Cimerová si přeje, aby byli rozděleni pouze v Evropě? Proč by také to nemohlo pokrýt eh, všechny země na planetě, včetně především eh, těch různých tedy zemí okolo. Vážený pane kolego, jsme poslanci Evropského parlamentu. Byli jsme zvoleni sem do tohoto parlamentu našimi voliči ty problémy, které jsou zde. A tito lidé přicházejí do Evropské unie přicházejí, ať už to chcete vy, my, či ať to chtějí, či nechtějí ostatní, prostě přicházejí a tady nepomohou zavřené hranice. A ani nepomůže to, když zavřeme vnitřní hranice Evropské unie. E, pomůže pouze, když my, my převezmeme odpovědnost. Na nás to já nemohu se podívat na někoho jiného, říct jim udělej to. Ne, my máme klíč v ruce a my bychom konečně měli tu společnou bránu Evropské unie otevřít tak, aby bylo možné bez nebezpečí smrti eh, přijít do Evropské unie a aby bylo umožněno dodržovat právo na azyl, abychom jako Evropská unie dodržovali mezinárodní právo. Předseda slovo má nyní za frakci zelených paní předsedkyně Harms. Eh, milé kolegyně, milé kolegové, milá Gáby Cimerová. Politika je samozřejmě vždy i inscenace ale já jsem na posledním summitu neměla pocit, že bychom měli dočinění pouze s nějakou lacinou inscenací, eh, s něčím, co se pouze předvádělo. Já mám dojem, že Donald Tusk to napsal správně, že skutečně ta jednání byla velice, velice závažná a eh, nešlo pouze o tu dohodu s Cameronem, ale šlo skutečně o to dosáhnout něčeho, co nám umožní Evropskou unii udržet pohromadě. Můj pocit z toho samitu, já samozřejmě tam jsem byla pouze jaksi na okraji jako pozorovatelka, a byl to tedy summit, kdy mnoho členů rady se dívalo do propasti a poprvé jim, poprvé jim skutečně došlo, co to vlastně znamená, kdyby velká stará členská země opustila EU já doufám, a říkám to tady proti těm proti takovým těm kohoučím bojům, které se všude odehrávají a proti některým nic nezmůžeme. Já doufám, že eh, ta debata ve Velké Británii pomůže Britům, aby pochopili, co vlastně mají všechno, když jsou v Evropské unii. Co z ní mají a doufám, že my všichni v Evropské unii v souvislosti s touto debatou až do uh, hlasování v referentu poznáme a pochopíme, co vlastně Unie pro nás znamená. Neboť to, co se budovalo celá desetiletí, za co lidé dokonce umírali, dokonce v nedávné době ještě ve východní Evropě, toto vše je skutečně možné zničit během několika týdnů. Na to nesmíme nikdy zapomínat. A já znám takovéto hazardéry v debate, tě, kterou tady například vede pan Farhář, já to znám, Sleduji to velmi dlouho a dobudu si dobře představit, s čím pak přijdou v těch debatách v Británii. Tento proces sebechápání, který nyní byl otevřen ve Velké Británii, by se mohl stát procesem, který nám vlastně pomůže všem všem, jak si obstát v těch výzvách, které před námi jsou, ty již byly velmi dobře popsány. Evropská unie se stala tak trochu samotným, sa- osamocená v těch velkých krizích dnešního světa, neboť USA často to bylo poznáno a popsáno a můžeme to vidět v mnoha konfliktech. US nám USA nám již nechtějí pomáhat ve všech obtížích. USA od nás očekávají a v ukrajinské krizi se to jasně projevilo. Oni od nás očekávají, že my jako Evropané, my bychom měli nalézat naše vlastní řešení, naším vlastním způsobem. Když mám na mysli novou kremelskou strategii, když se podívám do Sýrie, když vidím, jak se vyhrocuje situace na světě, tak můžu, mohu pouze říci, že pokud Spojené království zůstane v EU, tak Evropská unie si lépe poradí s krizemi, nejenom evropskými, ale jinými, ale platí to i naopak. I Spojené království lépe obstojí v krizích, když bude součástí semknuté EU. Je škoda, škoda skutečně, že téma uprchlíků našlo tak malý prostor na summitu. Ano, panu Juncker, byste říkal, že vždy, když je situace skutečně, skutečně velice obtížná, tak dojde k dohodě, ale bohužel na tomto summitu toto pro otázku uprchlíků vůbec neplatí. Vidíme tady, že dochází k řetězové reakci, také důsledkem neschopnosti eh, v politice uprchlické. Dochází k tomu, že se znovu zavírají hranice v Evropě. Vidíme čím dál tím více rozhodnutí v tom smyslu, že se hranice chrání Vojen vojenskými prostředky. Téma uprchlíků bylo odloženo až na summit s Tureckem. A já přeji těm, kteří chtějí, aby zde existovala spravedlivá oblasti uprchlíků, kteří si přejí, aby Evropská unie zacházela spravedlivě s lidmi v největší nouzi, například v Sýrii a v okolních státech. Přeji, aby ti, kteří se budou tomu věnovat, byli velice obratní a umní ve svém vyjednávání, protože tady ta témata prostě zůstanou i nadále. A já si myslím, že to přerozdělení v EU by přeci mělo být proveditelné. Podívejme se na ta čísla. Tato jasně ukazují, ano, lepší řízení, lepší management, bude to stát hodně, ano, je to správné, ale důležité a musí se to odehrát na základě práva, ano. Na to nám může vypomoci, ale nemůže vždy nemůže trvale chránit vnější hranice Evropské unie a větší pomoc pro uprchlíky v Jordánsku, v Turecku. To je něco, co musí být nyní konečně zrealizováno. Děkuji vám za vaši pozornost a trpělivost, pane předsedo. Děkuji předseda paní se, Tady jsme měli eh, pana Arnolda, který se vás chtěl na něco zeptat. Eh, souhlasíte s tím? No, Tady vidíme určitou taktiku, která byla uplatněna pane Verhofstadta a děkuji. Myslím si, že eh, Velké Británii gratulujete k něčemu, co neudělala. Eh, to Úmluva, ta dohoda, ano, zbavili jsme se eh, Ever Closer Union a máme tu záchranou brzdu, ale nevíme, zda to bude opravdu uplatněno a zda to vyřeší problémy. Dokážete ale vyjmenovat nějaké konkrétní výsledky, kterých Cameron opravdu dosáhl v tom vyjednávání? No, but sorry, you mentioned... Ne, já se omlouvám, ale vy jste právě vyjmenoval to, na čem nejvíc záleželo ta brzda, ta takzvaná záchranná brzda. Tu máte, tu Britové mají. Já jsem otevřená kompromisu. Evropa je synonymem kompromisu. Pohne se kupředu pouze díky kompromisu. Ale dlouhodobě nikdy se nesmířím s tím, že by zaměstnanci, pracovníci, kteří přicházejí z východní Evropy, že s nimi bude zacházeno jako s lidmi druhé třídy, jako s podřadnými a doufám, že se mnou v tom budete souhlasit. Děkuji. A slovo má nyní za frakci FDD její předseda pan Farář. Děkuji, už je to vzrušo, že jo. Nastala sezóna referent a 6. dubna už v Nizozemsku se bude jedno konat, kde se to bude týkat Ukrajiny a zdá se z průzkumu, že to asi národ řekne ne. A právě dnes pan Orbán oznámil, že bude referendum i v Maďarsku. Pozor, pozor, bude. Půjde o to, zda by měli být donuceni akceptovat migranty po těch závažných chybách eh, společné evropské asilové politiky, a to už se ani nezmiňuji, eh, konstatace a prohlášení paní eh, Merkelové. A nyní nám český premiér hovoří o tom, že se možná i v Česku brzy bude konat referendum o setrvání v Unii. No a málem jsem zapomněl, že 23. června se bude konat referendum ve Spojené království. A to po 40-hodinovém summitu, kde se pan Cameron jako nový Oliver eh, Twist zachoval a říká, chci trochu víc, chci trochu víc, pane Jonkre. což se mu nepovedlo. Sice se něco trošičku sem a tam změnilo, tam se posunula čárka tečka a navíc se říká, že už se nebudeme moci více přátelit s Unii, ale navíc k tomu bude referendum, o němž premiér říká, že ta úmluva bude právně závazná. Pan Tusk nám zakon, zatím říká rovněž, že umlva je právně závazná. A ještě napřidanou nám pan Cameron říká, že to vše ještě pošle do OSN, no a to tam může poslat i své ponožky, protože to nedává žádný význam. To, že něco uložíte v OSN, to si můžete uložit do svého vlastního safetu, to je úplně jedno. Ale, pane Tusku, je to opravdu právně závazné e, v roce 2008 řekl Evropský soudní dvůr, že závazky zakotvené v mezinárodních úmluvách nemohou porušovat závazné právní ustanovení evropských smluv. Tedy um, nejdříve musíme mít novou smlouvu, novou komunitární smlouvu, ale kdo nám tvrdí, že bude, protože jakákoliv nová smlouva, to by znamenalo nová referenda a nový nesouhlas jiných skupin v této sněmovně, no ale samozřejmě máme i tu záchranou brzdu. O ní se hovoří jako o obrovském úspěchu, ale klíčové je, že k tomu dojde až prostřednictvím sekundární legislativy a o to musí odhlasovat tato sněmovna. Tedy co se odehraje? Setrváme v EU, referendum řekne ano a pak bude tato sněmovna akceptovat britskou výjimečnost. Zde jsem si zatím vyslechl hlasy, které tvrdí opak. Tedy, pane Tusku, pane Camerone, pokud nám nasloucháte, nic zde není žádným způsobem právně závazného, co jste vyjednali a e, Britové rozhodnou, kde se budou cítit bezpečněji. Setrvat v organizaci, e, která jako policajt nám zde říká, že máme 3 až 5 tisíc těch cizích bojovníků, kteří se nám naopak zpátky vracejí, anebo se chopíme vlastních hraničních kontrol, vlastní demokracie a já přece jen jsem se rozhodl, abych hlasoval ne a hlasoval odejít z EU. Er- pane Farage, pan poslanec Kasa by vám rád položil otázku. Přijímáte ji? Dobrá, takže prosím, pane Kasa. Oops, thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo. Dobře. Vy nevíte, že v podstatě e, pan Faráš pracuje zde pro Británii již 11 let. On se pokusil v lokálních volbách, ale tam taky neuspěl ve Spojeném království. Poté se snažil dostat se do parlamentu ve Velké Británii a tam taky ne. A takže mm, mm, on mm, e, nyní, pokud e, to referendum, které si vždycky přál, pokud většina Britů řekne ano, to znamená, že budou chtět zůstat součástí Evropské unie, takže co uděláte? Vy se stáhnete z politiky a nebo to využijete jako další šanci zůstat tady s námi v, našim, v, v tomto spolku Evropanů? Pane Káza, nevím, kdo vám dal briefing k dějinám strany UKIP, anebo vám selhává paměť. V roce 2014 jsem sebral 28% hlasů a byli jsme nejsilnější stranou, eh, která eh, dostala nejvíc křesel v této sněmovně. Ehm, eh, konzervativci vyhráli pouze národní britské volby a doufám, že tím už máte aktuální přehled o tom referendu. Ano, domnívám se, že je to šance jedna. Jedna jediná životní šance. Um, nikdy už nebudeme mít možnost odejít a uh, pokud se řekne ano, tak se ponoříme hloubějc do této unie. Ale nyní máme ten správný okamžik. Budeme hlasovat e, proto, abychom odešli a zakrátko všichni britští politici odtud zmizí. Co říkáte tomu. Für die ENF Za frakci ENF má nyní slovo paní Lepenová. Pozor na analýzy výsledků, eh, pane, pánové z různých politických hnutích socialisté také se dostali na 22% a nikdo taky nepodal demisi v minule. Dámy a pánové, eh, za pár měsíců budou Britové volit, zdali chtějí nebo nechtějí zůstat v EU. Tato volba, referenda, to je eh, zcela legitimní věc přece a ukazuje to, eh, jak funguje britská demokracie, na rozdíl od Francie, kde ani média nejsou jednomyslná pro evropská, ale tady platí, že bychom měli mít skutečnou demokratickou debatu, eh, analýzy a, e, takže e, svoboda e, názoru, svoboda myšlení a svoboda, a to znamená i respektovat všechny názory, to je demokracie. A úvahy o Brexitu, to bude příležitost, aby si Britové udělali takovou bilanci, bilanci fungování evropských institucí, tak jak se o tom rozhodlo v roce 70. A pokud ta bilance nepřesvědčí, no tak půjdou jinou cestou cesta směrem k svobodě, cestou ke suverenity a opět naleznou způsoby, jak řešit eh, problémy své doby. Prohlášení lidských práv eh, z, ve svém článku 28 vyjadřuje klíčový spravedlivý princip a to je mm, jedna generace nemůže v podstatě zavázat k něčemu budoucí generace. Tedy anglická generace, která se rozhodla, že vstoupí do EU, tak tato generace nemůže dnes vnucovat eh, evropským institucím bez, eh, to, eh, nemůže tedy vnucovat evropské instituce stávající generaci a budoucím generacím. To je prostě demokracie, to je zcela legitimní. Evropská unie nám ukládá celou řadu smluv eh, a eh, zákonů, předpisů, které přijali eh, různé vlády, různí politici, ale třeba ti ani nebyli zvoleni. Bylo to bez jakékoliv veřejné diskuze, debaty a Evropská unie se chová v podstatě jako tyran hm, diktátor, který se ilegálně dostal k moci a nespravedlivě zneužívá toto, je to nebezpečné. A i takzvaná dohoda ale asi nezmění nic na této realitě, ani ne hrozby, vydírání, které slyšíme tam či onde, ani ty sondáže, které realizuje pan Soros, pan, kterým se ohání pan Weber, který, jak to vypadá, ten radši dává mm, e, přednost určitým sondážím. A mm, mm, vy nemůžete odmítnout, že vás budou soudit jenom lidi a jenom lidi vás případně odsoudí, a protože to je samotná demokracie, to je esence demokracie a já doufám, že sankce pro vás bude brutální, protože odměna pro Brity zde bude svoboda. Slava má nyní eh, paní poslankyně Dot za nezařazené poslance. My ve Spojeném království se eh, těšíme eh, na Den nezávislosti, který nastane 23. června. Eh, náš premiér se snažil navodit změny, avšak Evropská unie ani není schopna ani ochotna co učinit. Ehm, naše eh, suverenita bude nadále poškozována a naše bezpečnost bude riziková, pokud se trváme v Unii. Eh, základní eh, chyby a nedostatky členství s námi zůstanou. Ale, pane Tusku, dokonce pokud bereme vážně i to, co nám tvrdí ti, kteří chtějí setrvat, je to vše bez záruk. Změny smluv nemáme na ně záruku. Tato sněmovna ani soudní dvůr nám nemohou zaručit, že vše zůstane. Stojíme před šarádou, stojíme před pokusem obelhávat britský národ. Slibujeme mu něco, co nemůžeme splnit. Mí voliči na to neskočí. My věříme svému eh, Spojenému království. Náš eh, autor z Belfastu říká, čeká nás něco mnohem lepšího, než co zanecháváme za sebou. Mrs. Eh, Dodds. Paní Dodds, jsou na vás dvě modré karty. Akceptujete je nejdříve? ze strany paní McGuinness. Děkuji, pane předsedou. Mám otázku na paní Doc. Uzná úlohu Evropské unie v například v tom, jak probíhal mírový proces ve Severním Irsku, protože díky němu nastala platforma pro ty znesvářené, že to řeknu ohleduplně, aby mohli spolu vyjednávat. A zda neuznává hodnotu Evropské unie přinejmenším v budování míru, zejména v Severním Irsku, a rovněž, že nemůžeme zasahovat do britského referenda. Ehm, přesto však je třeba slyšet náš hlas a doufám, že alespoň v tom se mnou budete souhlasit. Děkuji. Děkuji paní McGuinness za její otázku. Je to opravdu velice relevantní otázka. Já jsem vždy uznávala úlohu této sněmovny a i evropských institucí, které si vydobily a i jejich snahu o mír a i o mír v severním Irsku. Nicméně Otevřená Evropa například odhaduje, že z pohledu strukturálních fondů eh, každou libru, kterou dostaneme zpátky, tak nás to stojí libru 35. Eh, Samozřejmě, že vítám, že dnes jsou naše vztahy mnohem lepší, než kdykoliv byly. A jsem si jistá, že takto to bude i nadále. A mám na vás eh, pan, eh, paní McGuinness prozbu na irského premiéra Tishoka aby vždy byli upřímní, aby se nesnažili nahánět lidem strach, aby eh, ne, nenaháněli eh, lidi do kouta, nezaháněli do kouta, aby vše probíhalo v klidu. Děkuji, říká předseda. Chci vás informovat, že se budu držet precedensu, který pan Schulz zde zavedl a bude pouze jedna jediná modrá karta a proto prosím, omluvte mě, že už jiným slovo nedám. Nyní pan Royal na minutu a půl. Pane předsedo, eh, vážený pane předsedo rady, komise, při poslední debatě o situaci v Evropě jsem často slyšel, že jste kritizovali, že na radě sedí pouze egoisté, kteří se hádají a jde jim jenom o své vlastní zájmy. A proto je, myslím, není vhodné říci, že ten poslední summit byl summitem, který prokázal, že to jde i jinak. Já jsem velmi spokojen a šťastný z toho, že na posledním summitu Rada konečně přijela rozhodnutí, ukázala, že velmi obtížné otázky je možné vyřešit a proto děkuji panu předsedovi Tuskovi a všem, kteří na, mu pomáhali a na tom pracovali. Toto je konečně důkaz toho, že Evropa je schopna jednat i v obtížném období. A jak když paní Harms to řekla velmi správně, to pak vede k tomu, že povede k tomu, že nejenom ve Velké Británii, ale i jinde po Evropě si občané uvědomí, jak důležitý je tento evropský projekt a jak hodnotný pro ně může být. Když to poslouží k tomu, že i my eh, v parlamentu a na radě si vlastně uvědomíme, jak důležitý tento projekt je, naše Evropa, že je třeba za o něj bojovat a na tom či onom místě přijmout obtížný kompromis, pak ta celá záležitost byla navýsost hodnotná, novýsost hodnotná a nová šance pro Evropu. Já doufám, že zejména téma uprchlíků eh, pane eh, kolega Foxy, já vás chápu, ale problém Evropy není problém pozvání jedné kancléřky, to je nesmysl. Je to obrovský problém s obrovskými rozměry a vyřešíme ho pouze společně. A ne, když se každý snaží hrát na svém vlastním písečku. Eh, to rozpornutí z minulého víkendu může být takovým začátkem toho, jak vyřešit takovéto velké problémy a pokud to neučiníme, tak všichni budeme nakonec svědky katastrofy. Děkuji a nyní paní Wilmot. Pane předsedající kolegové, eh, této rozpravy by bylo možné využít, abychom hovořili o úmluvě, které bylo v pátek dosaženo, ale minulo by se to účinkem. Ta smlouva už existuje a nedá se nic dělat. A zatímco eh, jsme si vyslechli, že nám pan Tusk řekl, co musel učinit pro to, aby dosáhl té úmluvy, tak eh, samotný páteční díl nerozhodne o referendu. Cokoliv zde bude, co se bude dít, bude významnější než cokoliv jiného, co se odehrává v Bruselu. Bude se rozhodovat o tom, zda Británie zůstane globálním hráčem, zda Evropa bude schopna dostat výzvám budoucnosti, zda i Evropa bude důležitá ve světovém měřítku. Už je to příliš dlouho, co se na britských ostrovech nikdo nechtěl pustit do debaty o evropskosti a byli tam pouze ti, kteří se snažili lidi rozdělovat, nahánět lidem strach, případně argumentovat ideologicky. Ti, kteří se snaží pouštět do retorických kousků a nepřicházejí s odpovědmi, případně s konstruktivními alternativami, aby Británie se zvednutou hlavou mohla pokračovat jako aktivní člen EU. Ale nastal čas nazvat ty lidi jménem. Jsou to často osoby, které reprezentují pouze malý zlomek Britů. Jsou to lidé, kteří se snaží navenek být vlastenci, ale přitom jejich kroky by snížily reputaci Británie ve světě. Už nyní nastal čas jménem poukázat na ty, kteří sice hovoří o tom, že se bude vést Británii lépe, ale bude mít eh, každý zaměstnanec méně práv a eh, každý menší možnost se pohybovat po Evropě. Proto musíme argumentovat garantovat eh, domácnost po domácnosti. Nikoli pouze eh, proto, aby Británie byla součástí Evropy, ale aby byla rovněž velkým evropským hráčem. Díky odborům, díky laboristické straně se už nám mnohé podařilo zachraňovat, například práva na rovné platy, práva na dovolenou a díky tomu eh, se to podařilo, že jsme členy EU a tak to bude pokračovat. I my budeme argumentovat argumentovat, že se vyplatí zůstat v EU, ať už jde o životní prostředí nebo ekonomiku. Británie je díky Evropě silnější. Eh, je toho ještě mnohé, co můžeme udělat, aby se Británii vedlo lépe a nedělejme si iluze po referendu, i když jej vyhrajeme, i když legislativa bude schválena, naše práce v tom, jak bude muset Evropa být reformována, teprve začíná. Ale aby Británie mohla hovořit o tom, mohla do toho zasahovat, musí být členem EU a my budeme eh, bojovat do posledního dechu, abychom je to ho dosáhli. Paní Wilmot, říká předseda, akceptujete modrou kartu od pana L. of Dartmouth? Ano? Dobře. Děkuji. Samozřejmě, v obecných britských volbách před eh, pouhými několika měsíci laboristé byli proti referendu eh, k Brexitu. Podporujete princip, že se referendum má konat, anebo jste ze zásady proti referendu? Pokud referendum podporujete, proč jste změnili názor? To už nyní není relevantní. Prostě to referendum se bude konat, ať se nám to líbí nebo ne. Uh, a nyní musíme zajistit, aby eh, budoucnost britských eh, občanů byla zajištěna a byla silná a to pouze díky silné Evropě, díky silné evropské obrané politice a evropským právům pro všechny eh, pracující. Děkuji, říká předseda a nyní paní Interfeld na minutu. Děkuji, pane předsedo. Já vždycky ráda cituji z programu Ano, pane ministře. Především tam epizody pan Humphrey. Sir Humphrey říká, pane ministře, bratře. Eh, eh, Británie má stejné eh, politické cíle po posledních 500 let, to znamená rozložit Evropu a vlastně, aby tedy francouzi, italové byli proti Němcům, španělé proti francouzům a tak dále. Takže hm, to je pravidlo, které funguje tak dlouho a tak dobře. Proč to měnit teď? Jako nizemská liberálka, evropanka, tak bych řekl, ukažme, že Sir Humphrey se zmílil. Vážení britští přátelé, chceme, abyste byli v Evropě. My vás potřebujeme za členy a ne kvůli nějaké vágní dohodě ne, protože my potřebujeme pouze silnou, sjednocenou Evropu, která bude schopna reagovat na výzvy 21. století, uprchlíci, terorismus, změna klimatu, energetická krize a pouze společně mm, mm, zajistíme, že životy našich občanů budou lepší, protože se chopíme té vynikající příležitosti, kterou nám skýtá internet a globální ekonomika. Bodujme, eh, bodu, budujme společnou budoucnost a hlasujte ano červnu v referendu. Děkuji. A nyní paní Anderson, minuta 30. Děkuji. Eh, tlačit eh, dělníky eh, do chudoby kvůli jejich státní příležitosti, to není způsob, jak zachovat Británii v EU. Vágní příslipy, konkurenceschopnosti a takováto semantika o bližší unie, unii to jenom uspokojí euroskeptiky, tak jak jsme to tady slyšeli. A Evropská unie samozřejmě není perfektní, samozřejmě je příliš vzdálená od občanů a i zde je obrovský eh, demokratický deficit a eh, vzdaluje se od toho, eh, co by měla být, tedy měla by být i konstruována z národních parlamentů a e, neřeší problémy lidských práv e, zaměstnanců, dělníků a e, nevede ke sjednocování a také i, ale zde i i zde eh, eh, dává celou řadu příkladů, které se týkají hranic a ochrany hranic a eh, zde máme spoustu příkladů. Takže my potřebujeme strukturální reformy, strukturální fondy a to samozřejmě mělo obrovský dopad, pozitivní dopad na severní Irsko. Máme spou, ale máme tam spoustu občanů, kteří tedy ale nevěří, nevěří eh, britské vládě, eh, nevěří v budoucnu po Brexitu a zde i Sinn Féin je proti Brexitu a Irsko eh, chce, aby mm, bylo sjednoceno se severem. Děkuji a nyní paní Evans, minuta 30 vteřin. You, Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, v Walesu prožíváme dobu intenzivní politické rozpravy, protože ještě před červnovým referendem se bude v, budou v květnu konat volby do Velšského parlamentu a zastoupení a hovoříme o budování udržitelné ekonomiky, eh, kvalitních podmínek a vše jde v ruku v ruce. Eh, moje eh, Velšská národní strana věří, že Evropa je budoucností Walesu a budeme vést kampaň, aby naše úspěšné partnerství vzkvétalo i v budoucnosti budoucnu. E, v Walesu e, členství v EU prospívá, ať už kulturně, hospodářsky nebo sociálně. Chceme hovořit v Evropě silnějším hlasem a budeme se o to zasazovat. V tomto referendum však jde o ten velký obraz, o ten komplexní obraz Evropy budoucnosti, kde i my v Walesu, podobně jako jiné země, budeme připraveni přijít s lepším návrhem férovějších společenských podmínek. Tedy já chci hovořit pozitivně. Eh, Záleží na tom i lidem ve městech, i na venkově, i zaměstnancům, i zaměstnavatelům, prostě všem, abychom setrvali v EU. Nezapomínejme, že se jedná o volbu, kterou činíme nikoli pouze vlastním jménem, ale rovněž jménem budoucích generací. Předseda. Nyní pan de Graaf na minutu. Voorzitter. Děkuji, pane předsedo. Já vycházím z toho, že většina britského obyvatelstva si přeje, aby Velká Británie Evropskou unii opustila. EU tvrdí, že eh, nechce, tady chce zabránit Brexitu, nechce, aby Britové odešli, máme tady takovou tu pseudodohodu a Spojené království se v podstatě Eh, nedostalo ani k milimetru další suverenity. Cameron prostě se podrobil, komise si ho tak nějak eh, omotala kolem pustru a nyní eh, Myslím si, že se Británii ovšem skýtá historická šance. 53% obyvatel Nizozemska si také přeje vystoupit z EU. Já doufám, že e, také budeme mít nějaké takové referentu, abychom potom mohli spolupracovat jako svrchované státy. Děkuji a nyní pan Fojk má jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Dnes jsme si vyslechli již mnohé o tom, co vše nefunguje, co vše nebylo zrealizováno Mimo jiné to nebyly ty peníze, ty miliardy, ty peněžní dárky Turecku, ty také ještě se nepodařilo se svírat. A já se ptám, jak tedy můžeme předpokládat, že nezávisle na tom, kolik miliard pošlete Turecku, toto Turecko něco změní, změní na těch poměrech. Turecko přeci má zájem na tom a jde stabilizovat svou sousední zemi. zemi Řecko, nechce ji stabilizovat. Ptám se tedy, pokud je to ten poslední stébl slámy, kterého se EU drží, tak si myslím, že Evropská unie to může brzy zabalit. Češ, často se hovoří o Brexitu, o těch katastrofálních následcích, které by to mělo. Já si ale myslím, že katastrofální následky pro budoucnost Evropy to nebude mít. Pokud Anglie odejde, tak Evropě zasvitne naděje pak nebudeme mít Evropu integrace cizích národů, ras a kultur, ale pak budeme mít šanci mít Evropu suverénních, svobodných národů, Evropu vlastí. Madame eh, Grostet. Paní Grostet, minuta 30. Ano, děkuji. Dovolte, abych parafrázovala bývalého francouzského prezidenta. Jehož slova teď jsou více než pravdivá my říkáme, že nám dům hoří, ale díváme se radši jinam, takže nezdílíme stejnou prioritu. 48-hodinová diskuze a žádný významný pokrok, migrační krize, nic, ale tisíce zoufalců teď se valí na náš kontinent. To je přece neslušné. Teď v této době naši vedoucí představitel, aby zabránili Brexitu, tak se na, zázročně dohodnou, aby zachránili politickou kariéru Camerona a aby otevřeli otevřeli pandořinou skříňku Evropy a la carte, to znamená obešli eh, všechny ty, kteří chtěli pokračovat s evropským projektem. Jak potom se eh, postavit našim občanům, kteří chtějí, aby Evropa je chránila před migrací, před eh, čínským dumpingem, před Daešem a v podstatě mm, Řecko včera, Spojené království dnes a takže hm, teď vy berete za rukojmí 27 dalších států a vy ohrožujete solidaritu a evropský projekt. Politická, ekonomická stabilita, sociální, ekologická stabilita ve světě vyžaduje od nás o všech, abychom se sjednotili. My chceme Spojené království v Evropské unii, my chceme ale teď je to na Britech, aby eh, si uvědomili, že jiná vyjednávání nebudou. Prostě s Evropou si nepohrávejme. A především členské státy eh, musí spíše se chovat jako hasiči a ne jako pyromani. Děkuji. Paní Grostet. Paní Grostet. Je tady na vás modrá karta, pokud akceptujete. Ano? Pan Le Breton. Ano, akceptujete moji otázku. Dobře, vy říkáte, paní Grostet, že Brexit vyprovokuje politickou a ekonomickou nestabilitu v Evropě, ale mm, mm, frankfurtská burza rozhodla, že se dohodne s londýnskou burzou. Není to důkazem, že Brexit vůbec biznesu nebrání a že Velká Británie bude moci se začít chovat svobodně bez toho, aniž by to pro ní znamenalo jakoukoliv újmu. Vy jste mě správně neposlouchala asi, protože já jsem neřekla, že Brexit eh, způsobí politickou nestabilitu. Já jsem řekla, že politická, ekonomická, sociální, ekologická nestabilita ve světě vyžaduje od nás o všech, abychom se sjednotili. A právě proto je nezbytné, aby 500 milionů evropských občanů se spojilo eh, proti mondializaci, v rámci mondializace. Proto potřebujeme Spojené království. Ale když vidíme, jak se hroutí burza v Londýně, tak já si myslím, že, jste, že asi se mílíte. Děkuji. Pan Guerrero, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Víme, že co se stane za čtyři měsíce ve Spojeném království, a doufejme tedy, že to rozhodnutí bude se trvat v Unii, ale eh, pokud víme, co se stane den po dni ve, eh, na mm, ulicích a ve městech Evropské unie, to znamená, to jsou neustále krize eh, z bezpečností, eh, mm, uprchlíci, teď Brexit a po všech těch krizích jsme zapomněli, že žijeme již léta v permanentní krizi s růstem zaměstnaností, sociální práva, nízké mzdy. A OECD eh, publikovala své výhledy minulý týden a 0,4 růst v Evropě, 1,3 v Německu, 1,2 ve Francii, 1 v Itálii. To znamená, že nejsme schopni vůbec reagovat na krizi, která je důvodem těch ostatních krizí, které nyní eh, zažíváme a které ničí Evropskou unii. Poněvadž, proč se to děje? Proč se to děje teď? Hm, když my máme výjimečné monetární politiky, když máme vynikající kurzy i vynikající ceny surovin. Proč? No, protože nemáme fiskální expanzivní politiku. To je to, co potřebuje nyní Evropská unie. A proto OECD apeluje na to, abychom měli ambicioznější fiskální politiky, více investic z krátkodobého pohledu i z dlouhodobého pohledu. To je vlastně propojeno. A takže to není nějaká konspi, konspirace těch, kteří převzali OECD, snad nějaký spolek socialistů. Ne, to je normální rozum, selský rozum na základě toho, co se stalo v posledních letech. Proto chci, aby Junckerův plán se aplikoval odhodlaně, razantně, aby Evropská investiční banka také na sebe brala větší rizika když hovoříme o imigraci, pořád se hovoří o tom, že ji musíme mít pod kontrolou, ale zde nemáme dostatečné závazky aplikovat to, co již se odsouhlasilo. Pan prezident, předseda Juncker řekl, že rada eh, to potvrdila, odsouhlasila, ale to snad mm, je ironie. Já doufám, že se to konečně začne aplikovat. Děkuji, pane Guerrero. Akceptujete modrou kartu od, od paní Atkinson?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 berete, akceptujete argumenty pana Camerona, že v podstatě vznikne dvourychlostní Evropa, že například Polsko, Rumunsko a tak dále přicházejí k nám, aby pracovali a zároveň budou druhořadými typy občana, protože pokud Cameron opravdu dosáhne změny smluv a předpokládáme, že by se to mohlo stát, tak vaši občané přijet k nám a nemohou si žádat i o příspěvky v pracovním poměru. Tam by to nemělo být možné. Bude vaše socialistická skupina podporovat tento typ dvourychlostní Evropy a Evropy dvou tříd. Já si myslím, že to, co řekl můj parlamentní lídr a předsedkyně eh, socialistické delegace paní Vilmot, tak to já myslím bylo dostatečně jasné. My jsme pro Evropskou unii, která bude silná, jsme pro Evropskou unii, která bude integrována a jsme pro Evropskou unii, která bude respektovat všechny a veškerá sociální práva všem, každému z občanů EU. Děkuji. Není pan Telička, jedna minuta. Dámy a pánové, já pocházím ze země, která po dobu 40 let nemohla se integrovat nikoli protože si to tak přála, ale protože tak dopadlo ujednání po druhé světové válce. Britové si to musí rozhodnout sami, ale já vás mohu ujistit, ono to je obrovský rozdíl. Zdaj se mimo nebo zdaj jste uvnitř přes všechny nedokonalosti EU. Samozřejmě rozhodovat budou Britové. Já mohu pouze podotknout, my chceme, aby s námi zůstali, přejeme si to a proto ta dohoda, kterou považuji za problematickou v řadě e, aspektů, jsem ochoten na to přistoupit e, a akceptovat tuto umluvu jako kompromis. A druhá záležitost propojená s tou první to nesmí být konec hry. To musí být začátek nové kapitoly, začátek reform. Někteří už hovořili, naznačili to. Některé reformy se musí prvé rozběhnout. A pak ještě panu Tuskovi. Vím, že jste do toho vložil hodně úsilí, ale o to nejde, to nestačí. V březnu musíte přijít s konkrétními opatřeními pro občany, které budou srozumitelné a které přesvědčí občany, že jdeme správnou cestou. Děkuji, pan Flanagan, man, minuta a půl. Eh, thank you very much. Děkuji. Miliony občanů jirského původu budou hlasovat v referendu o Brexitu a doufám, že si vyslechnou i má slova a sami posoudí situaci. Pan Juncker, kterému se ani nechtělo jste setrvat, já jsem se vás na posledním zasedání zeptal, budete pracovat na tom, že eh, na naše bedra dopadly směnky zadlužených irských bank. Eh, irští občané, kteří ukázali, že je to vy, aby na ECB byli nakonec šikanováni, aby tuto zadluženost akceptovali a začali splácet sami. Vy jste to ani nepopřel. Přesto nyní probíhá odvolací řízení o ústavnosti těchto směnek. Stát argumentuje, že v okamžiku, kdy byly směnky vydány, eh, nesibovaly miliardy, jde pouze o kapitál. Tehdy to byl kapitál, eh, kterého bylo dosaženo díky fondům ENA, ale to je flagrantní porušování pravidel, protože pravidla měla být uplatňována pouze u solventních institucí. Přesto to ECB přiklepla. Proč? Protože by to způsobilo nákazu. Kdekoliv se nacházíte, pane Junkre, 31 miliard, to ohrozilo existenci Irska. Eh, co eh, souhlasila, tím Británie nebo Lucembursko. A proč se na ty otázky nedočkáme odpovědi? Eh, eh, protože to nikoho zde nezajímá eh, a doufám, že se to změní. Uh, okay. So now, uh, Miss Scott. Dobrá, a nyní paní Kot na minutu a půl. Děkuji. Excuse me, I didn't see... Omlouvám se, nezahlédl jsem modrou kartu pana Tanoka. Akceptujete, pane Flanagane? Ano? Od pana Tanoka? Přijímáte modrou kartu? Dobrá. Pane Tanoku, máte slovo. Mimo mikrofon. Oh, Mike. Uh, the Irish citizens. Irští občané, kteří bydlí eh, v eh, na britských ostrovech, včetně Anglie. Mně to připadá opravdu fantastické, že něco takového tvrdíte. Nevím, jak to pomůže zrovna vám, případně vaši irské záležitosti a tomu zadluženému bankovnímu odvětví. Snažíte se zde říci, že by bylo dobré, že by se Irsko eh, odpojilo od EU, Irská republika a připojila se k Velké Británii, přešla na Libru a co říkáte o eh, tom, že by se musely zavádět clá eh, mezi Irskou republikou a Velkou Británií, což by Irsku dále zatížilo a jak by to pomohlo zaměstnanosti, kdybychom měli strážené hranice, už by se neobchodovalo podobně intenzivně jako dosud a vaše země, která by byla v EU, by zároveň musela mít celní smlouvu s Velkou Británií. Pane Flanagané? je to ironie. Já jsem hovořil o Irech, kteří mi mají naslouchat a vy jako někdo, kdo reprezentuje Severní Jirsko, jste mi nenaslouchal, protože eh, říkám, že si zasloužíme poctivou odpověď. Byli jsme okradeni o 3 miliardy eur a nic se s tím nedělá. Já říkám, pokud se Irové nedočkají odpovědi, pokud si je nikdo nevyslechne, tak se musí brát v potaz, že někteří, kteří jsou na britských ostrovech, tam je čtvrt milionu Irů, musí odcházet, bude muset odejít z Velké Británie. Jaký z toho vyvodíte závěr? Co když EU neposlouchá? Samozřejmě, pokud to nenapomáhá pravicové politice. Děkuji, říká předseda. A nyní paní Kot. Už opravdu, paní Kot. No, já jsem opravdu tady. Zelení si přejí, aby Británie se trvala v EU, protože jsme přesvědčeni, že musíme pracovat na sdílených řešeních, ať už se jedná o klimatické změny, znečištění, uprchlická krize. Ty záležitosti neznají hranice. Zaslouží si společná řešení. Doposavadní diskuse je dominována muži ve středním věku v oblecích. To je ta nudná část, kterou musíte odsedět jako reklamy před tím filmem, který vás zajímá. Nyní začne napínavá část, každý v nich se svoji úlohu, každý se může vyjádřit. Já osobně sdílím obavy těch, kteří hovoří o tom, že evropská politika je někdy trochu přehnaná a nevždy svědčí Britům, ale zároveň musíme slavit i tu ten jiný příběh, totiž to, že Evropané se semkli a pracují ve prospěch společného dobra. Víme, že EU není ideální, není dokonalá, ale právě díky tomu, že v ní setrváme, budeme mít možnost debatovat nad její novou podobou. Bavme se o tom, jak může můžeme ukrátit vliv korporátních organizací, jak můžeme z EU udělat něco přátelštějšího Británii. Je to šance jedna na sto udělat něco, aby EU sloužila lépe Britům i lidem. Děkuji, paní Kot. Nyní pan Vilimský, minuta. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Nejdříve bych vyjádřil své potěšení 23 šestý nastane ve Velké Británii velký demokratický akt. Odehraje se tam, bude to velký den a lidé budou moci demokraticky rozhodnout o svých vlastních záležitostech, ale také v Nězozemsku je demokratická většina pro referendum o dalším setrvání v EU a také v mé zemi v Rakousku máme velmi silnou nespokojenost s Evropskou unii a já se ptám v tomto kontextu, proč by nemělo být možné, na kontinentu, kde by se zrodila demokracie, ať už to bylo na Islandu nebo v Řecku, eh, na tom eh, nechám, to nechám na historicích, ať se o tom eh, tedy dohodnou, ale abychom na našem kontinentu, který se tady vznikla demokracie a není nic lepšího než demokracie, v každém státu systému má jeden vždy právo a to je obyvatelstvo. To nejste vy, to nejsem já, mý političtí přátelé, to je obyvatelstvo, obyvatele samotní. A Evropa se pohne o krok vpřed, pokud se jí podaří lidi opět zapojit do procesu demokratického rozhodování a nebude je nechávat mimo. Děkuji. Korvin Mike na minutu. Děkuji, dámy a pánové pan Donald Tusk řekl, že mu záleží na volném pohybu osob v Evropě, ale on zapomněl, že, sjednocené král, že Spojené království není v šengenské zóně eh, a e, dokonce Karel Marx se mohl usadit ve Velké Británii, ale žádné dávky nedostával. My potřebujeme hospodářský rozvoj, ale nepotřebujeme tady tu bandu politiků, byrokratů, které zajímají pouze gorily v Kongu a homosexuálové v Kyrgyzstánu. Pokud by si tady někdo poslouchal ty diskusy, tak by z 90% hlasovali pro Brexit. Proto počítám s tím, že Spojené království vystoupí z EU, vrátí se do EEA a budou následovat Čechy, Slovensko, Maďarsko, Polsko, všechny země, které si přejí být svobodné a kromě toho se domnívám, že EU musí být zničena. Much. Mr. Uh, Corvin Mikke, would you accept a blue card from Mr. Pane Corvin Mikke, máme zde uh, modrou kartu od pana Bonano. Akceptujete? Tak prosím, pane Bonano. Eh. Ano, já jsem slyšel tady příspěvek kolegy. Já bych se chtěl zeptat, zda-li má, kdybychom měli zázračný proutek eh, a tady, eh, co by udělali jste? První věc, kterou byste udělal, kdybyste měl ten zázračný proutek. your question, second part of your question. Ta druhá část vaší otázky, co bych udělal, kdyby co? No já jsem říkal, po té, co jsem slyšel, co tady řekl kolega, tedy vy, tak eh, mě napadlo toto. Kdybyste měl hm, hm, hm, zázračný proutek, eh, kdybyste mohl udělat zázrak jako nějaký kouzelník eh, zítra ráno, tedy kdybyste byl na místo Junkera třeba nebo Tuska, co byste udělal jako první věc s touto Evropou? Já bych vyhlásil konec Evropské unie, kdyby se, kdybych tu možnost měl. Štěstí žijeme v reálném světě. Pan González, minuta 30. Mikrofon. Senor Pane předsedo, dohoda s EU, se Spojeným královstvím není to, co jsme chtěli, ale bylo to jediné možné. My jsme eh, eh, vsadili všechno, abychom, eh, tedy o nic ne, abychom nepřišli o všechno, ale to je krok zpět, to je špatná zpráva. Generace, která zažila dvě války a její důsledky ta již mizí, vymírá a čím dál méně Evropanů si pamatuje na příčiny druhé světové války a její důsledky a to je nebezpečné. My budujeme Evropu, abychom se vyhnuli novým takovým napětím a konfliktům a zde my nemůžeme tedy přece tady aplaudovat těm lídrům, kteří využívají nacionalistické projevy. A Evropa vznikla kvůli válce a takže bychom ji neměli ničit a neměli, měli bychom se ponaučit z chyb minulosti, z populismu, z nacionalismu. My jsme hodně hovořili o rizicích z vnějšku, ale skutečné riziko pro Evropskou unii to je uvnitř Eh, jako v roce 39, eh, to je ten starý nacionalismus, starý populismus. A Evropská unie je, eh, je to jediné, co máme, takže to neoslabujme. Evropa potřebuje Spojené království, ale rozumějte mi dobře, Anglie, mm, Wales, Skotsko, Severní Irsko dohromady nebo odděleně to mm, potřebuje ještě víc, ty ještě více potřebují Evropskou unii, protože mimo Evropskou unii je zima. A dovolte jednu věc závěrem. Zde se bude konat referendum a Britové eh, řeknou, zda chtějí nebo ne, ale já řeknu jednu věc. My bychom to měli opakovat všem. Evropa ať udělají Britové, co udělají, tak bude pokračovat, eh, jako dnes odpoledne, když se hovoříme o eh, Spojeném království, jako kdyby to bylo Spojené království bez Anglie. Děkuji. Dvě minuty, pan Gualtieri. Děkuji, pane předsedo. Ta dohoda, která byla vyjednána jednomyslně odsouhlasené všemi 28 členskými státy, to je podle mě spravedlivý díl, spravedlivý obchod, vyvážený. A všechny instituce tady musí být hrdé na to, že Evropská unie byla schopna eh, včas eh, toto splnit. Dohoda uznává, že Spojené království může nadále profitovat z jednotného trhu bez toho, aniž by bylo vázána eh, principem přibližovat se k Unii, tedy více se integrovat, už se integrovat, s tím, že ale tento princip pořád platí pro ostatní. Tato dohoda garantuje mm, i tedy mm, diskriminaci, ale je to zároveň v plném souladu se smlouvami, musíme zachovat rovné podmínky na jednotném trhu a myslíme si i jednotná pravidla na jednotném trhu. A kromě toho ta dohoda uznává zároveň, že třeba eh, eurozóně. A z tohoto důvodu, pokud britští občané rozhodnou, že zůstanou, tak my budeme eh, se potom zabývat návrhy komise, a to samozřejmě s veškerou péčí a úctou a budeme respektovat dohodu a nebudeme bránit ani spožďovat její implementaci. Samozřejmě právně řečeno, Evropský parlament může pouze formálně se vyjadřovat k návrhům komise, ano, procedurálně pouze, ale politicky. Tato debata ukazuje jasně, že tato dohoda má většinu v tomto parlamentu, takže budeme spravedliví, budeme držet slovo a nyní je na britských občanech, aby eh, eh, ochránili svoji budoucnost a svoji prosperitu. Děkuji. Děkuji a Nyní minutu paní Berder. Já bych ráda poděkovala evropským lídrům za jejich tolerantní přístup k se stále dalším britským žádostem, které pan Cameron se snaží vyhandlovat hlavně z stranických, z vnitrostranických důvodů. Zdá se, že něco bylo vyhráno, ale ještě nejsme na bezpečném území. Máme zde takové komické postavičky jako pana Faráže, ale máme i britská média, která hovoří různými hlasy. E, je zcela jasné, že setrvání v Evropě je nejlepším způsobem, jak britským občanům e, zaručit e, bezpečnost a dobrou budoucnost, dobré obchodní trhy, ale EU je mnohem víc ochrana proti terorismu, boj eh, s, o správnou koncepci migrace. Zdá se, že máme některé lemingy, které běží na okraj propasti, ale neřeknou nám, co nás čeká na druhé straně, co není eh, vlastenectví. To je hloupost. Zkusme vyjednat něco, na co budeme vůči budoucím generacím eh, hrdí. Děkuji paní Sargentini, minuta. Dank u voorzitter Děkuji, pane předsedo. Od jednoho samitu k dalšímu se vše jak si předává, uprchlická krize, vyjednávání s Tureckem, s Tureckem bez Turecka, s Řeckem bez Řecka, s Rakouskem, summit po summitu. Ale takto otázku azylu a uprchlíků nevyřešíme. Pokud Nebudeme hovořit také o tom, že minulý rok přišlo celý jeden milion osob a další nový milion přijde letos. A když tady hovoříme o tom, že chceme uzavřít eh, vnější hranice a o uzavírání vnitřních hranic, tak eh, věc neřešíme. A přesně to asi učiní zítra ministři spravedlnosti, kdy bylo opět hovořit o tom, že bychom mohli opět někde zavádět eh, kontroly na hraničích, či je prodloužit. Pane Tusku, vedení přeci znamená, že člověk sám převezme odpovědnost a nepřenechá vše pouze Turkům a Řekům. Děkuji. Modrá karta. Prosím. Προσέξα, προσεκτικά άκουσα αυτά που είπατε κυρία Já jsem velice bedlivě naslouchala paní Sargentini. Z vašeho pohledu eh, problém migrantů oč vám jde? Je to kvůli samitu, že samit to neřešil, anebo vám jde o nedostatek politické vůle ze strany všech členských států, eh, které se nesnaží svým dílem přispět, anebo vám jde o celounijní změnu postoje vůči Turecku a chcete povolat Turecku, aby se ujalo své povinnosti? Děkuji. Pane předsedo, trvám na tom, že je to uprchlická krize, ne krize krize migrantů. Myslím si, že všichni by měli dostat azyl. A máte pravdu, je tady problém s politickou vůlí. Členské státy nechtějí převzít odpovědnost a my bychom asi měli mít poněkud důslednější eh, vlastně přístup k Turecku. Těch, ty tři miliardy zatím nebyly poukázány a vlastně nechceme otevírat další vědnávací kapitoly se Tureckem. Nechceme, aby se Turecko stalo členem a jim v podstatě nechceme nabídnout bezvýzvový styk. My pouze chceme, aby nám neposílali ty uprchlíky, ale máme velice slabou vyjednávací pozici Pane předsedo, mě nepřesvědčila o tom, že je na tom něco špatného, že britští občané budou moci rozhodnout, zdali chtějí odejít nebo zůstat. Mně se zdá, že eh, rada ani nerozhodla o něčem významném, pokud je o imigraci a dala 3 miliardy Turecku. A, mm, no ale je zde určitá otázka, kterou, na kterou chci upozornit eh, předsedu Tuska a také i vás, pane předsedo, a především komisi. Zde máme evropského občana, který byl zabit, poté co byl mučen barbarský jeden Ital, to byl 28 let, Giulio Receni, a Evropa, která se zabývá lidskými právy všude možně, tak eh, tady se nevyjádřila to je hamba, hamba. My chceme vědět eh, eh, od Egyptu, jak to všechno bylo, ať řeknou pravdu eh, a mm, i mm, Především samozřejmě to chceme po italské vládě a hlas Evropy a paní komisařky Mogherini tedy nebyl slyšet. To je hamba. So now Mr. Funtulis. Nyní pan Funtulis na minutu. To Nedávný evropský summit nám dokázal, že budování Evropy nemá budoucnost v současném formátu. Na nějaké etapě, a to docela brzy, události zrychlí a e, brzy nás předběhnou tyto události. Nebudeme schopni už reagovat. To, že má Velká Británie nějaký zvláštní status, snaží se hájit vlastní svébytnost, ale přece i ostatní eh, státy by si to mohly přát. Proč by neměli jít eh, a postupovat stejně? Eh, proč mm, se zde nejedná důsledně. Celá Evropská unie se zakládá na lžích a e, přítomnost jednotek NATO v Egejském moři. Řeci, řekové to považují za e, zradu e, jak ze strany vlády, tak i jiných to, že se snažíme podvízet Turecku, které není zemí dodržující lidská práva, ale my víme, oč jde. Pan Brok. Pane předsedo, eh, pane předsedo Evropské rady, pane komisaři, chtěl bych eh, poděkovat panu Junckerovi a panu předsedu Tuskovi za dobrou spolupráci s Evropským parlamentem, kteří tedy oni našemu parlamentu během samitu nabídli a uskutečnili evropského ducha a zájmy Evropy bychom dokázali prosadit v dohodách a já si myslím, že tedy Velká Británie dostala to, co potřebuje po, pro úspěšné referendum. A my jsme se zavázali k tomu, že sice budeme dodržovat pravidla nezávislosti legislativy, ale politicky, že se zavážeme k tomu, že ten projekt konstruktivně společně dotáhneme do konce. A myslím si, že to velmi důležité a že to se jasně projevilo v atmosféře vyjednávání. A myslím si, že tento styl je také právně udržitelný a pak to musíme takto přetavit do té legislativy, aby to byla legislativa, která bude právně udržitelná z tohoto důvodu a na tomto základě si myslím, můžeme naplnit i to, co řekl David Cameron eh, v závěru vyjednávání. I Velká Británie se musí přizpůsobit tomuto světu, který se mění a nemá šanci na nějaký vliv, pokud nebude společně jednat s Evropou v boji proti teroru a v mnohem dalším. Během dnešních dnů vidíme, že bez nás Američané a Rusové vytvořili dohodu tak by nás to mělo konečně probudit v tom smyslu, že národní státy nemohou se dívat pouze na své vlastní zájmy. A proto to není cesta, aby naše národy. Jak mohou naše národy spolu znovu získat svou suverenitu právě prostřednictvím Evropy? A já doufám, že britský národ se rozhodně správně a že takto se svrchovanost posílí. Akceptujete modlou kartu pana Andersena. Jenom jedna modrá karta, pane Jurku, bude. So, Mr. Anderson. Pane Andersone. Thank you. Děkuji. Pane Broku. Já jsem přesvědčen o tom, že ujednání dohoda, která, které schází uznávání morálních práv eh, které by měly mít možnost zůstat mimo ten experiment, špatný experiment jménem euro, by mělo být uznáno? Lisabonská smlouva jasně říká, že 26 zemí mají závazky a mají se snažit o vstup do eura, 19 zemí už to splnilo, ostatní to mají splnit, pouze dvě země mají oficiální výjimku. Eh, díky tomu se stabilně měna euro vyvíjí a ano, bylo odsouhlaseno, že eurozóna musí být prohloubena a rovněž, že každý musí mít eh, stejné možnosti, ale zároveň sedm zbylých zemí, které mají požívat všech výhod eh, spojených s rozvojem Evropy, eh, se musí postupně k euru připojit, protože naše Evropská unie by neměla být eh, u nich více měn. Yes, one minute. Děkuji, paní Rodriguez, minut. Pane předsedo, vy jste hovořil o investicích a o Schengenu. Já si myslím, že to je dobré, poněvadž stávající roztříštěnost šengenského prostoru si vyžaduje eh, rychlé akce z naší straně, abychom měli reálnou evropskou hranici. Ale co to je skutečná evropská hranice? To by neměl být ostatý drát, zeď, to by neměla být Evropa, nějaká pevnost Eh, koncepce 21. století by měla být taková, že Evropa by měla být schopná rozvíjet vztahy se eh, sousedskými, sousedními partnery takovým způsobem, aby skutečná evropská hranice mm, byla eh, hranicí s veškerou logistikou, Eh, zajištěná tedy eh, inteligentně, ale aby byla schopna zvládat pohyb občanů, vlastních občanů i různé toky eh, podle našich standardů. To je velká investice do budoucna a já myslím, že takováto investice o té by se mělo rozhodnout co nejdřív. Děkuji. Nyní paní Atkinson, minuta. Já chci poděkovat já jsem z jeho východu, já vítám tuto diskuzi. Ano, to bylo, výhod, to bylo dobré vyjednávání a v podstatě on dostal 1% z toho, eh, co chtěl. Já zastupuji ENF na konferenci předsedů minulý týden a pan Brok a arrogantní premiér se rozhodl, že se sejdou a, a i eh, přes to, že v podstatě eh, zastupovali pouze pár poslanců a eh, to by měli Britové vědět. Žádná změna smlouvy, žádná kontrola našich hranic, žádné omezení volného pohybu osob a mm, i Evropský soud může napadnout ty benefity. A zde v podstatě to hlasování zde bude pouze indikativní, neprávně závazné, takže to ani, ta dohoda ani nestojí za ten papír, na, které byla, na který byla napsána. Hmm, evropští politice by měli hmm, hned po referendu se snažit o reálnou změnu, to znamená hlasovat o, o, o odchodu. Děkuji a nyní paní Šojdrová, minuta 30. Pane předsedo, kolegyně a kolegové, já vítám dohodu evropské unie s velkou británií jako vyjádření společné vůle twenty eight zemí dále spolupracovat a to za podmínek které jsou přijatelné jak pro velkou británii tak pro zbývajících twenty seven členských států a mají smysl. samozřejmě si musíme být vědomi toho že z dohody vyplývá také nutnost eh, dojednat změny legislativy a ty budou projednávány zde v evropském parlamentu. myslím že tou hranicí demokracií jsou společné hodnoty a smlouvy které nebudou změněny a tato podmínka byla dodržena. já si vážím politiků kteří jsou schopni vzdorovat populismu a jsem ráda že jsou zde také poslanci z velké británie kteří se přihlásili ke kampani v boji za setrvání británie v eu jako to prohlásil zde pan poslanec fox eh, z ecr. na rozdíl od něj zde zaznívá silný populismus například od pana farage který zde dezinterpretoval kritizoval vyjádření českého premiéra který zde upozornil na možnou vlnu dezintegračního dopadu který může mít ehm, e, britské referendum ale samozřejmě česká vláda neplánuje takovéto referendum nicméně samozřejmě že zde je toto riziko v případě že by referendum nedopadlo pozitivně. osobně oceňuji velkou aktivitu e, předsedy donalda tuska a chci aby se zasadil se stejnou aktivitou solidaritou se stejnou energií o řešení migrační krize. děkuji. modrou kartu ze strany paní domnule președinte stimată colegă și eu sunt de acord că marea. dámy a pánové já souhlasím že spojené království by mělo zůstat v eu a chápu že si to myslíte také. Já bych se chtěla zeptat na toto. Myslíte si, že po těch ústupcích, které rada udělala Spojenému království, a za předpokladu, že odpověď je ano, tak mm, myslíte si, že jednotný trh a rovnost zacházení, volný pohyb budou respektovány? já jsem přesvědčena že dohoda je v mantinelech kdy společný trh a e, tyto hodnoty které jste vy zmínila budou zachovány. samozřejmě je jisté že zde budeme projednávat legislativní opatření ale ty zásady společného jednotného trhu by neměly být narušeny. děkuji. Děkuji, pan Weidenholzer, na minutu. Děkuji, pane předsedo. Je dobré, že máme základ pro referendum ve Velké Británii a nyní je to na britském národu, aby přijal to správné rozhodnutí a jsem přesvědčen o tom, že ho přijme. Ale bohužel další důležitá rozhodnutí byla odložena, to je otázka uprchlíků, která momentálně je pro nás velmi důležitá škoda, že se o tom rozhodne až v březnovém summitu. To naše poslední šance a konečně potřebujeme eh, podpořit kapacity v zemích původu, více peněz, skutečné peníze, více bezpečí na hranicích, větší bezpečnost. Tu nemůžeme zajistit tak, že budeme mít excesivní posilování vnitřních hranic, ale potřebujeme podpořit Řecko, Eh, nejenom kvůli bezpečnostním standardům, ale také v této souvislosti potřebujeme podpořit lidská práva. A na závěr, toto evropské řešení, o kterém se stále hovoří, musíme konečně zrealizovat. Anketa nadace Bertelsmann nám to jasně ukazovala. Ukázala občané to od nás očekávání. Tady je důležité, aby na Evropa není čas na národní jednotlivá řešení. Pan Karas, děkuji. Dámy a pánové, vážení paní, eh, pánové předsedové, Otázka uprchlíků a otázka referenda ve Spojeném království mají něco společného. A to, že existuje příliš mnoho politiků, kteří myslí, že ukážou, jak jsou seriózní, jak jsou upřímní, ale nemají ani upřímnost, ani serióznost, protože hrají si s obavami občanů namísto toho, aby se profilovali tím, že naleznou nějaká řešení. Obě dvě témata mají společné s to, že existují lidé z našich politických táborů, kteří upřednostňují vnitropolitické a vnitrostranické poblény a kon- konkrétní národní egoismy, staží se na tom osobně profilovat a to na úkor evropské solidarity a evropského projektu. A já požaduji vás všechny, ukončete tyto hry ta záležitost je příliš závažná, jak otázka uprchlíků, tak otázka Spojeného království. Jde o sjednocení Evropy, jde o naše společenství, nejde o renacionalizaci, o to, aby si tady někdo vyžíval své vlastní ekoizmy a profiloval se na tom. A je třeba jasně říci toto. Není akceptovatelné, aby porušení práva jednoho bylo ospravedlněno tím, že právo porušil někdo jiný. To prostě není přijatelné. Není přijatelné, aby nějaká číslo jednoho se podkládala číslo druhého. Ne, tady máme internacionální právo, evropské právo, naše hodnoty, naše rozhodnutí. To stačí proto, abychom vnesli do těchto problémů jakési hnutí, pohyb směrem k řešení, abychom neměli chaos, ale více věrohodnosti. Pane Karasi, jedna modrá karta. Bohužel od pana se? Ne? Pan Raten? Já, pan Balčitis. Bal, Balčitis. Omlouvám, pane kolego. Já se omlouvám, pane kolego. Pan Balcitis, ten požádal jako první. Já se omlouvám, skutečně se omlouvám. Moc vás lituju pan Balcitis. Pane předsedo, pane Karasi, vy jste řekl hodně věcí a většina z nás je názoru, že Spojené království musí zůstat v Evropské unii a e, že zdravý rozum zvítězí. Ale nemyslíte si, že Evropská komise musí vytvořit nějaký plán opatření, který se bude aplikovat v případě, že Spojené království již nebude členem Evropské unie. Ehm, měli bychom začít hovořit o, o, o jak to bude se City v Londýně, měli bychom hovořit o řadě věcí jak budeme používat infrastrukturu a tak dále. Měli bychom se předem připravit. Vyjednávání v minulých dnech, a tady děkuji zejména, protože se to tady málo vyjádřili to tady málo kolegové, děkuji zejména Elmarovi Brokovi a Guy Verhofstadtovi z tohoto parlamentu, kteří pomáhali a pomohli k tomu, aby jsme se dospělo k řešení, k dohodě. Předtím se zaručilo, že společně s komisí ten společný evropský celek, to naše společné, nebylo obětováno na oltáři národních zájmů. A proto tedy předpokládám, že občané, Manfred Weber je citoval, že občané chtějí, aby naše společenství bylo posíleno. A pokud spojené království řekne ne, no tak to zahájí proces, ano, nebude se Eh, hlasovat o té dohodě, ale o tom, zda ano či ne. Ale obecně chci říct, že každé referendum je v podstatě jakýsi únik z odpovědnosti a oslabení parlamentní demokracie, pokud je takto nastaveno zorganizováno. Pane Kari, si z důvodu nedorozumění možná bude spravedlivé přiznat výjimku a přiznat i tu druhou modrou kartu. Akceptujete ji? Ano, dobře. You have no escape. Merci. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji, milý kolego Karasi. Musím přiznat, že já tady na sobě trochu páchám násilí, když e, zde e, řeknu, že ta dohoda, ke které dospěly hlavy státu s panem Cameronem, je úspěchem, protože to byl teátr, který e, vysílá hrozný imič, jak jsme neschopní politici, jako kdyby Evropa neměla žádné vedení, neměla vizi, neměla vůli. A tento imič ten přece není ani vhodný pro to, aby eh, Britové si řekli, že chtějí zůstat v evropské konstrukci. To je prostě imič národního egoismu, eh, národních egoismů bez eh, skutečné perspektivy. Já vůbec nejsem spokojen, když vidím tu dohodu, protože otevírá dveře všem možným požadavkům, nárokům a během čtyř měsíců nebudeme schopni vůbec o ničem rozhodovat, než tedy proběhne referendum wieder beide Themen. Eh, víte, tady jsou eh, něco, co mají společné obě dvě. Existují rozhodnutí a problémem je, že prostě je tady nedostatečná serióznost eh, k tomu, jak se staví k těm rozhodnutím ti osoby, které ta rozhodnutí přijímají. A ty sami by se měli v první řadě brát sami vážně. Kdo sám sebe nebere vážně, není brán vážně ostatními. To platí jak pro otázku uprchlíků, tak pro dohodu se Spojeným královstvím. I když si myslím, že se nebude hlasovat o té dohodě v tom referendum, ale o tom, zda chtějí či v EU. A já požaduji od politiků, aby byli serióznější a serióznější také při tom, když, kdy implementují své rozhodnutí. V členských státech máme problém proto, protože je tady nedostatečnost implementace těch rozhodnutí. Jedno se používá proti druhému. Prosím, pokud něco řekněte, tak to dodržujte a berte sami sebe vážně. Pan Niedermüller na jednu minutu. Děkuji, pane místo předsedovi. Je v zájmu všech, aby Spojené království zůstalo v EU. Nicméně, přečteme-li si tu novou dohodu, tak nemůžeme být plně spokojeni, zejména jde-li o krácení sociálních dávek pro pracující v Británii. Zanechává to trpkou příchuť, mezi jinými i protože pan Farage a extrémní pravice s tím vším začali. Začali kampaň proti eh, přicházejícím Maďarům, Polákům. A my víme, že oni nejdou do Velké Británie eh, z důvodu dávek, ale aby tam našli práci. Eh, nic nenahradí to, že jsou odtrženi od rodin a oni s hořkostí budou určitě reagovat na to. Eh, jsou to právě ti nejzranitelnější. Tím, že jim odeberete dávky, tak poškozujete ty, kteří už jsou jsou chudí a pilně pracují. A to je vždy tak. Když máme nějaké vnitropolitické střety, snažíme se škrtat na sociálních aspektech a znovu se to opakuje. A dokonce máme členské státy, které rovněž se chtějí vydat touto cestou. Já bych si přál Evropu, která nemusí být Evropou levné pracovní síly. Paní Šujca na minutu a půl. Jsme Evropskou unii, aby jsme spriječili sukobe, aby jsme živjeli... Evropská Unie chce žít v míru a nechce sklousnout do populismu. Ti, kteří vytvořili Unii, byli dostatečně odvážní, že vytvořili eurozónu, Schengen a sjednocenou Evropu vůbec. Tudíž musíme to zachovat. Náš předseda Weber správně podotkl, že v libyjské válce, v Sýrii, na Ukrajině my eh, jsme eh, jak si dali přednost britským zájmům nad jinými, ale já se ptám, je to skutečná priorita teď v této krizi, ve které žijeme, když máme tak vysokou nezaměstnanost? Pan Juncker nedávno řekl, že buď budeme odvážní, anebo eh, všechno se rozpadne. Já myslím, že musíme být odvážní, že Evropská unie nesmí padnout a věřím, že Britové budou rozumní a e, přijmou to správné rozhodnutí. V červnu tedy budou hlasovat pro setrvání v EU. To je jediné správné řešení jak pro Unii, tak i pro Velkou Británii. Vy, pane Tusku, vy jste řekl, a, mm, e, že to je jedna z nejnebezpečnějších etap v historii EU, to je pravda, ale také i jsme uprostřed obrovské humanitární mm, uprchlické krize, nejhorší od druhé světové války. Proto čekám s velkým optimismem eh, na 17. Eh, eh, března, kdy budeme mít výsledky samitu s Tureckem. Děkuji. Než se zeptám, zda akceptujete modrou kartu od pana Jakovčiče, tak musím oznámit, chtěl bych požádat paní Guillaume, aby si vzala slovo a poté si vyslechneme pana předsedu Tuska, protože musí odejít a pak budeme pokračovat. Takže scénář bude takový. Teď nejprve modrá karta od pana Jakovčiče. Prosím. Ehm, děkuji, paní Šujco, že akceptujete moji modrou kartu. Já jsem vás pečlivě poslouchal, já vás znám dobře a vím, že chcete, aby Spojené království zůstalo v EU já mám stejný názor, ale eh, my o tom rozhodovat nebudeme. O tom budou rozhodovat Britové. Pokud Britové rozhodnou, že chtějí odejít, souhlasíte se mnou, že to bude definitivní odpověď, definitivní řešení a že nebudou žádná další vyjednávání? V tomto případě, poněvadž Spojené království bude muset Eh, bude možná chtět vyjednávat obnovené eh, členství. Já se pokusím odpověď. Já s vámi souhlasím, že ta dohoda je finální dohoda, ale Evropská eh, rada udělala ústupky, hlasovala jednomyslně a já si nemyslím, že bychom měli mm, Britům dát další možnost znovu vyjednat své členství poté. té takže moje odpověď ano, souhlasím s vámi. Paní Guillaume, otázka Brexitu a migrantů. Eh, v podstatě tady platí to, je vůbec Evropa schopna zůstat jednotná ve své různorodosti, anebo spíš se bude chovat vůči sobě nepřátelsky. A co, co bylo rozhodnuto? No nic v podstatě co udělali ten večer, je, že potvrdili to, co v podstatě již existovalo a i když v terénu se to neaplikuje. Hotspoty, dobře, ty také vznikly, ale zatím v Řecku, v Itálii se to využívá málo. A potom společné řešení tomu brání unilaterální rozhodnutí, jako kvota, kvóty pro jedny, potom kontroly pro vnitřní hranice, to zase aplikují jiní a vypadá to, že Evropa se začíná izolovat a mm, e, ta izolace, to se týká i e, e, Řecka, protože balkánská trasa, ta ukazuje, jaké to má efekty. Například UNHCR o tom hovoří, jaký je tam chaos. To může vést ke skutečně humanitární krizi. Moje otázka zní, proč pořád samity na samity, když chybí zásadní rozhodnutí, je mm, nebezpečné zneužívat migrační otázku pro politické signály. Bohužel tentokrát tomu tak je. Děkuji. A nyní pan předseda Tusk má slovo a poté eh, mm, eh, na konci potom promluví pan komisař Dombrovský, takže prosím, pane Tusku. Děkuji. Děkuji rovněž za pochopení. Tedy pouze pár poznámek, pár záležitostem, o nichž zde hovoříme. Relokace a migrace jsou úse propojeny. Nemám žádných pochyb o tom, že způsob, jak si poradíme s migrační krizí, bude mít klíčový význam i pro kampaně v rámci referenda. Ti, kteří chtějí udržet jednotu Evropské unie, jednotu západní Evropy a ti, kdo sdílejí pocit, že se nacházíme v rozhodujícím okamžiku dějin, by měli se sami s plným odhodláním připojit k společnému plánu, jinými slovy ke společnému prosazování našich rozhodnutích a k plnému respektu vůči šengenskému kodexu a zároveň i pro spolupráci s Tureckem pokud tato pomalu vznikající jednota reakce na migrační krizi bude kýmkoliv porušena, přispěje to vlastně nepřímo, sice, ale přece jen k Spojenému království a jeho odchodu z Evropy. Jak už jsem řekl, ujednání vstoupí v platnost pouze pokud britští občané budou hlasovat většinově pro setrvání, pokud budou hlasovat pro odchod. Dohoda platit nebude a nikdo se nesmí v té záležitosti obelhávat. Ani v jednom kole vyjednávání a nebude více už kol vyjednávání. Bylo to jediné kolo, první, zároveň poslední, žádná další se konat nebudou. Omlouvám se, musím nyní odejít jinam. Pane Tusku, děkujeme vám. Nyní se obracím na pana Kefalojanise, který se vyjádří na minutu a půl. Děkuji je obtížné nesouhlasit s vyhodnocením situace, které zde představil jak pan Juncker, tak pan Tusk, týkající se dohody mezi eh, Spojeným královstvím a EU. S napětím očekávám jak referendum, tak i vyjednávání po něm. A vzpomínám si ještě eh, na eh, nádherný proslov v Curychu o Spojených národech evropských eh, a vzpomínám rovněž na eh, otázku Severního Irska. Eh, toto referendum naopak ohrožuje samotnou existenci Spojeného království. Může se nakonec stát, že to bude opravdu Spojené království či Anglie proti všem. Já sám se budu snažit přispívat k šengenskému prostoru, k tomu, aby hranice nebyly uzavírány. Turecko. To je součást problému, ale zároveň součást řešení. Migrační krize znamená to, že mm, lidé díky pašerákům eh, putují stále dál. Bohužel Turecko je často pouze promávne svou zemí. Turecko zatím neplní podmínky readmisních dohod. Všichni se musíme snažit hledat lepší řešení, lepší odpovědi a Evropa je toho schopna. A eh, je schopna vymyslet nějaké dobré řešení. Děkuji. Jako další paní Kašito Kěne na minutu. Grazie, eh, signor presidente. Abbiamo... Děkuji, pane předsedo. Respektive paní předsedkyně. Dnes již máme další evropský summit, který proběhl a nepřinesl žádné výsledky a Eh, jsou tady další sliby na období příštích měsíců. Vidíme, že to nefunguje. Migrační krize v Evropské unii se stále redukuje na kanalizaci toků, ochranu vnějších hranic a boj proti nelegálnímu přistěhovalectví, což je v zásadě ten globální přístup Evropské rady. To ovšem není žádné dlouhodobé řešení, není to dlouhodobá politika. Jde přeci spíše o to, abychom vytvořili legální možnosti vstupu do Evropy, kanalizovali legální migraci, abychom nenechávali uprchlíky eh, jak bez pomoci v našich zemích a bohužel návrhy, které se týkají migrace, neposkytují žádnou konkrétní odpověď. Je to to ten globální přístup k migraci, k více solidarity by nám, to by bylo vhodný přístup. Potřebujeme tedy společný přístup na evropské úrovni, pokud to neučiníme. Musíme se počítat s tím, že politicky stroskotáme, protože skutečně v sásce je otázka svobody pohybu. Děkuji a jako další Gunnar Hükmark na minutu a půl. Je opravdu pozoruhodné, že v průběhu dnešních odpoledních diskusí pouze několik málo hlasů pocházelo z dílny těch, kdo jsou proti když se snažíme rozebírat problémy, před nimi stojíme. Tady se nejedná pouze o Evropskou unii a naše představy o jejím dalším vývoji. Tady jde o Evropu jako pevninu, jako e, zemi či pevninu stability, bezpečnosti a alternativy. Putin, Rusko versus Ukrajina, provokace namířené proti některým členským státům. A víme, že někteří zde po mé eh, pravici by rádi Putinovi ustupovali z různých důvodů. Pak hovoříme o potřebě ekonomického oživení, prosperity. A samozřejmě zase jsou ti, kteří po mé levici si nepřejí eh, otevřený trh. Podíváme-li se však na problém, který se týká stability jak už jsem se zmínil, Putin a e, to, že se hroutí vztahy na Středním východě, v severní Africe a e, uprchlíckou krizi. Nemyslím si, že by kdokoliv mohl tvrdit, že si s těmito problémy poradíme, aniž bychom byli sjednoceni. Ti, kteří si přejí roztříštěnost, Ti by pouze splnili naděje Lepenů, Putinů a všech, kteří si přejí Evropu rozbitou, rozhádanou. Musíme eh, občany Spojeného království přesvědčit o tom, jak velice záleží na tom, aby Spojené království v Evropě zůstalo. Pane Hekmarku, máte modrou kartu od Marka Jurka, přijímáte ji? No, já bych byl překvapen, kdyby si u mě nikdo modrou kartu nevyžádal. Dobrá, pane Jurku, máte 30 vteřin. Děkuji. Děkuji za vaše slova týkající se ruské hrozby vůči Evropě a zejména vůči naší části Evropy, kde je například Polsko. Ale e, nevidíte, že e, tady e, nejde o občany, evropské řadové občany. Naopak jde o vlády, velké zájmové skupiny, například ty, kteří podporují projekt Nord Stream, který přímo poškozuje zájmy různých zemí, mezi jinými mé. Neobvinujme občany. Spolupracujeme na mobilizaci vlád, aby s tou situací něco udělali. Pane Hekmarku, máte 30 vteřin. Děkuji. Já musím říct, že já jsem opravdu přesvědčen o tom, že evropští občané považují eh, bezpečnost a stabilitu našeho kontinentu za i svou prioritu. Chtějí mír, vědí, kdo je jejich přítel, chtějí zodpovědnou politiku v energetice, v oblasti klimatu, v oblasti hospodářství a je na nás, abychom jim to zajistili, abychom jim ukázali, kudy cesta vede. A zajímavé je, že nikdo v této sněmovně dnes odpoledne netvrdil, že se to vše podaří lépe, eh, půjdeme-li každý vlastní cestou. Děkuji a další řečnice je pana Elena Valenciano na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. My jsme věnovali hodně času tomu, že jsme se snažili vyhnout se eh, odchodu Spojeného království z EU. A to je dobře, že se snažíme vyhnout se Brexitu, ale překvapuje mě, jak málo času a jak malou energii jsme věnovali vyhnout se tomu, aby nedošlo k Eurexitu. To znamená k odchodu vlád Evropské unie eh, z, eh, od hodnot, o které se opíráme. Samozřejmě myslím ti uprchlickou krizi. Ta představuje skutečnou krizi v Evropě, e, protože e, je to krize toho, o co Evropa se snažila a co dělá. Je to krize toho, co, za co jsme vždycky bojovali. A my jsme pracovali na tom, abychom se vyhnuli Brexitu, ale my jsme přitom zapomněli vyhnout se Eurexitu. To znamená, toho, že zmizí principy solidarity, spravedlnosti, které Evropa představovala do posud. Nic více. Děkuji a před eh, postupem ke HDI vystoupí ještě pan Paulo Rangel na minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Musím říci, že výsledek eh, této rady, tohoto summitu, co se týče otázky Spojeného království a té dohody, které bylo dosaženo, je upřímně řečeno uspokojivý. Já si myslím, že se podařilo radě zachovat základní hodnoty Evropské unie a skutečně udělat přísný krok vůči tom požadavkům Spojeného království a občanům Společného království a proto tady máme skutečně to, že se ty pozice nějakým způsobem dohodly, střetly, přiblížily se, je to akceptovatelné, vyvážené. Mně se zdá, že v této věci je rozhodnující toto. E, totiž to, že Evropská unie by rozhodně neměla se vněšovat do svrchované vůle britského národa, který samozřejmě s veškerou svobodou si sám rozhodne, zda chce zůstat v e či ne. Ale Evropská unie by měla být velice jasná, co se týče toho postoje, že pokud pokud ta, si eh, Britové zvolí ne, že to bude prostě důsledky, nezvratné důsledky. Je zásadní, aby si evropští, prvníte, britští voliči a také všichni evropští občané uvědomili, že prostě existují výhody a nevýhody že existují dobré a špatné věci pro ty, kteří jsou uvnitř EU. Že jsou tady povinnosti a práva. To je zásadní věc, aby si všichni jasně uvědomili, že tady nebude žádné druhé vyjednávání, žádná druhá možnost. A měli by si uvědomit, jaké budou přesně dopady toho, pokud nějaký stát odejde z EU. To je zásadní. A já si myslím, doufám, že tedy rozhodnutí britského národa, možná i dalších tedy národů, pokud budou chtít evropských, prostě vím a věřím, že toho rozhodnutí bude svobodné a svrchované. Ich komme nun zum Catch. Děkuji a dostávám se k postupu Catch Mám tady 14 zájemců o slovo. Myslím si, že budu moci dát prostor deseti, aby to z časového hlediska vyšlo. Pokud všichni dodržíte jednu minutu, tak mohu dát prostor více řečníkům. Jako první Majrit McGuinness na jednu minutu. Thank you, madam. Děkuji, paní předsedkyně. Uh, zasedání rady se zabývalo migrací a přesto většina naší rozpravy se soustředila na britské referendum. Já se nyní chci věnovat otázce eh, migrace, protože se to týká právě i Spojeného království a výsledku Eh, referenda. Eh, tady rozhodně máme co dohánět eh, v oblasti přijímání uprchlíků, když se podíváme na Turecko, Jordánsko, Libanon a rovněž to, že si ty země zaslouží trochu peněz a zatím ty peníze nejsou bohužel to, že se těmto záležitostem nevěnujeme, znepokojuje občany více a spíše je nalaďuje proti EU. O jiné otázce rovněž už už bylo hovořeno. Nesmíme se vměšovat, nicméně máme právo vyjádřit svůj názor, zejména jako země sousedící se společnou hranicí. Eh, máme zájem na výsledku a samozřejmě v našem zájmu je, aby eh, Velká Británie, aby Spojené království setrvalo v EU. Děkuji jako další pan Nikola Caputo na minutu. Děkuji, paní předsedkyně. V reakci na migrační krizi Evropská rada přijala eh, eh, s uspokojením eh, nabídku to, to znamená hlídat na Egejském moři a Frontex by měl přímo kooperovat s NATO. A akční plán s Tureckem, to je prioritou, protože třeba zvládnout migrační toky i musíme snížit eh, počet nelegálně eh, se dostávajících uprchlíků z Turecka a je třeba garantovat efektivní plnění tohoto akčního plánu. Nicméně nezbytné další úsilí, abychom garantovali tuto efektivitu a 7. března summit proto bude rozhodující. Pokud jde o Brexit, případné, případný odchod to bude fatální pro stabilitu Evropské unie, ale i pro ekonomiku Spojeného království. I když ta dohoda není ta, co jsme si přáli, tak eh, musíme všichni vyvinout velké úsilí, maximální, tak aby mm, Spojené království zůstalo v Evropě, abychom, měli, eh, abychom společně změnili Evropu a měli více Evropy. Děkuji. No ty jsi, Maria, jednu minutu. Turci pořád posílají tisíce uprchlíků po moři do Řecka a protože my máme nejbliže hranici a Řecko se může stát obrovským prostorem kde se budou kumulovat a v podstatě jenom 400 z nich bylo redistribováno a usazeno jin, jinam. Mm. Oni eh, přijedou do Řecka, protože doufají, že potom budou moci se dostat přes eh, eh, trasu, přes Bulharsko a podobně do Německa. Asi jediná cesta bude, aby Řecko opustilo Schengen a aby mohlo používat svoji armádu a i svoje námořnictvo, a aby se neaplikoval Dublin z důvodu bezpečnosti. Děkuji. Děkuji. Jako další paní Bilbao Barandika na minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Moje strana od Eh, již 30 let je pro evropský projekt, ale jsme eh, eh, zneklidněni obsahem té dohody, která pomaluje mm, mm, pro mm, vyhlídku federální Evropy a která v podstatě Eh, se snaží vyjednávat opak, ale naštěstí Evropský parlament eh, eh, se jasně k tomu vyjádřil, že vlastně tím Cameron si chce řešit své vnitřní problémy a že spíše se to změnilo v národní diskuze, ale my zde mm, mm, mm, my musíme hovořit Eh, korektně o eh, tom, co se děje v Británii. A my chceme, aby Británie zůstala v Evropské unii, protože to znamená eh, otevřít potom další diskuze o tom právu setrvat nebo odejít. A my musíme tedy i potom, dát, potom říci, že to je otázka evropanství, to je potom otázka lidských práv a základních práv i Basků a Katalanců a podobně. Děkuji jako další Daniel González Peněz na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, my jsme, máme na stole dohodu se Spojeným královstvím, která říká hodně o té Evropě, kterou budujeme. Je to dvourychlostní Evropa, to je realita nyní. A manevrovací prostor, které mají, který mají země na jihu, to je omezeno, to je eh, v podstatě nerovné zacházení, to je porušení principu rovnosti v Evropě eh, podmínky, které akceptovala rada, ty v podstatě ještě zhoršují ty podmínky nerovnosti a v podstatě eh, i status občanů a jejich příjmy. 180 mm, tisíc Španělů nyní žije v Evro- ve Spojeném království, kteří se stanou druhořadými občany. Jsou to osoby, které pracují a přispívají do státu a proto musíme kritizovat eh, svévolný charakter této dohody, která je v rozporu s článkem 405-46 smlouvy o EU. Tato dohoda, tato dohoda diferencuje mezi zeměmi, které museli akceptovat škrty bez toho, aniž by mohli nějak vyjednávat. Děkuji. Další řečník, pan Bácov, na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu citovat z dokumentu, který byl na samitu přijat. Vztahy mezi Spojeným královstvím a Evropskou unii a členskými státy budou respektovat eh, své bytnou povahu eh, každého státu a Evropská eh, unie slibuje Spojenému království, že už nemusí zpět k stále těsnější unii a takto můžeme interpretovat eh, smlouvy, jakmile budou pozměněny. Tedy ty odkazy se nebudou týkat Spojeného království. To je velice významná část té dohody. To není pouze nějaký symbol, protože v jakékoliv následné legislativě, jakákoliv, jakékoliv zákony, které poukazují na stále eh, těsnější unii, se nebudou týkat Spojeného království. A to navazuje na diskriminaci nediskriminace jednou z celoevropských hodnot. Tím pádem by měli na podobné přístupy právo i jiné země a doufám, že Maďarsko to i využije toho. Děkuji a další dočník na jednu minutu. Pokud je zde v sále, prosím. Je jasné, že se zde vůbec nejedná o hloubkovou reformu EU, ale spíše diplomatické vítězství, které má za cíl uspokojit obavy jednoho jediného členského státu. Samozřejmě, že e, to, jak e, to bude ovlivňovat situaci v nových členských státech, e, s tím se nepočítá, ale je důležité aby Velká Británie se trvala v EU. Avšak eh, výzvy spojené s globalizovaným světem, financemi, bezpečností, s těmi si neporadí každý stát samostatně. Na druhé straně musíme postupovat velice opatrně, aby tato dohoda neotevírala zadní dvířka jiným zemím, které by začaly spochybňovat jakoukoliv část dohody z důvodu svých, ať už imaginárních nebo skutečných problémů. Děkuji. Jako další López Aguiar na minutu. Paní předsedkyně, závěry Evropské rady, eh, ty v podstatě jsou eh, faktem a vlastně eh, tato dohoda je lepší než nedohoda, která by znamenala odchod Spojeného království, ale tady je třeba poukázat na nezodpovědnost premiéra Camerona, protože tady jeho konzervativní strana se rozdělila a mm, to ovlivní eh, eh, referendum. Je třeba zajistit, aby komise respektovala evropské právo v tomto postupu přijímání rozhodnutí a implementace těchto závěrů. A pro, samozřejmě, aby to neporušovalo základní princip volného pohybu osob, to je posvěceno v evropském právu, aby se to nezměnilo vlastně, že vlastní evropští občané se stanou imigranty ve Spojeném království bez práv eh, nebo s jinými právy než jiní občané. Takže je třeba, aby se splnily závěry rady, které se týkají uprchlické krize, eh, které, eh, protože to zatím je flagrantně porušováno, protože se neplní kvóty. No. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo paní Růža Tomašič. Na jednu minutu, prosím. Iz izjava koje su uslijedile nakon sastanka dalo prohlášení, které jsem si zde vyslechla po konci vyjednávání, mě nutí k zamyšlení. Zdá se však, že obě strany jsou jakoby spokojeny. Na druhé straně reakce britských občanů ukazují, že stále ještě je velký počet těch, kteří spokojeni nejsou což nám říká, že i kdyby Spojené království zůstalo, tak je třeba EU reformovat. Federální model, po němž volá mnoho evropských lídrů a i mnoho zdejších poslanců, už je e, zastaralý. Je třeba decentralizovat e, politické pravomoci, jak na evropské, tak i na národní úrovni. E, neobelhávejme se, i když Spojené království zůstane v EU, neutíkáme neutěšíme tím miliony Britů, kteří kritizují současný stav EU. Když však EU neutišení, zůstaneme i my. E, děkuji. Pan Nikola Frontis. Herr Kuntis. Pan Kuntis. Don. Jiné pokrytiky. Paní předsedkyně, politika komise je eh, eh, zásadní pro migraci, to víme přece všechno. A mm, vy nám říkáte, že nejste schopni implementovat evropský přístup k migrační krizi. No, co se stalo s, tou moc, s těmi mocnými evropskými institucemi, které vnucovaly různá memoranda, politiky škrtů? Je to stejná instituce, nebo teď jste neschopní to dělat? 600 eh, eh, eh, tisíc uprchlíků do Řecka mm, zůstal na hranicích a mm, tam vytvořil takovou enklávu a tam bude brzy miliony. A co s tím uděláte? Mm. Vy se snažíte opět tedy otevírat dublinské nařízení a teď bez dohody eh, řecké vlády vidíme, jak tam hlídá to, V podstatě situace se zhoršuje a budeme eh, manipulování v geopolitický chaos. Takže já se ptám, o jakou Evropu vám jde? Děkuji jako další pan Konstantinos Papadakis na jednu minutu ξεκαθαρίζουμε ότι είναι η εφαρμογή των... Děkuji. Nenalhávejme si. Eh, eh, je to právě proto, že závěry rady byly eh, naplněny, nikoli pouze proto, že byly porušeny. Máme nyní tisíce uprchlíků uvězněných v Řecku a nyní se zavádějí hraniční kontroly a to je zeleným světlem k zavírání hranic a k omezování počtu příchozích v různých zemích. Každý si nyní může vybírat, e, odkud bude čerpat levnou pracovní sílu a e, dohody řecké vlády neplatí. Nyní vlk jménem NATO bude spochybňovat řeckou svéprávnost a suverenitu a Turecko bude mít volnou ruku a e, pokud eh, lidé zůstanou eh, v takové situaci, tak eh, nebezpečí bude reálné. Skutečně musíme bojovat s rasisty, s fašisty a zajistit, aby každý mohl putovat do té země, do níž si přeje dojít dospět. Maria Spiraky. Für... Jako další paní Maria Spiraky na jednu minutu. Děkuji. Pane Dombrovskisi, musíme přistoupit ke společné iniciativě. To musí být naší kometou, eh, za níž půjdeme. Eh, nucené eh, relokace pokud komise řekne, že k tomu nedojde, tak na to doplatíme. To má svou cenu. Pokud budou i členské země, které nepřijmou žádného uprchlíka, budou eh, pak rovněž nemít možnost se ucházet o finanční prostředky, aby si každý může jít svou cestičkou a hrát si na vlastním písečku jako Maďarsko. Bude se to považovat za porušování mezinárodních zákonů? Bude například Turecko mít dále možnost porušovat zákony? My eh, chceme, aby členské státy o tom mohly rozhodovat. Minuty. Děkuji. Jako poslední v A je pan Brennan na jednu minutu. Eh, um, I'm sure I'm not... Já jistě nejsem osamocen eh, v tom, že mám obavy z stanoviska demokratických unionistů v Severním Irsku, kteří údajně jsou eh, proti tomu, aby Spojené království setrvalo eh, v EU, přestože se jmenují unionisté. Nicméně, pokud Spojené království opustí EU, tak to bude znamenat referendum ve Skotsku o setrvání ve Spojeném království, tak už spojené království přestane existovat a nebude ani eh, vlajka, na níž jsou barvy svatého Ondřeje. Já se tedy táži, eh, eh, nechtějí unionisté znova promyslet svou strategii, jak můžete být unionisty a přitom tu Unii, tu britské spojené království. Yes. Děkuji. Prosím, paní More. Jak jednacímu řádu ano, já jsem se na začátku přihlásila do Catch the Eye, na začátku odpoledne a mm, takže nevím, jakým způsobem jsou řečníci vybíráni. A já se ptám, co by se stalo, kdyby tady eh, mm, eh, v podstatě eh, eh Eh, eh, přišlo více než 50 ze 700 či 50 členů a navíc ještě hm, tady nás je jenom hrstka a nemůžeme ani mluvit. Hrstka tady, kteří sem přišli, nemají tu možnost. Postup Catch the Eye. No tam se snažíme dát slovo maximu řečníku, ale musíme zároveň zachovat rovnováhu mezi většími a menšími politickými skupinami. Ty větší mají tři a ty menší dva řečníky. Mm, ti, kteří nepatří do žádné frakce, jako kolegyně z Maďarska, bo, takže, mm, takže, nebo někdo e, z ne, nezařazených také by měl případně mít slovo, takže je pochopitelné, vy se třetí e, zájemce z nezařazených z kategorie nezařazených v Catch the Eye, takže proto já myslím, že to je spravedlivé rozdělení eh, řečnické doby na této plenárce. Pan komisař Dombrovský má slovo. Děkuji, děkuji, vážená paní předsedající, vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu. Takže pokud je o vyjednávání, které eh, jsme absolvovali minulý týden, rozhodli jsme se, že určité obavy premiéra Camerona budeme zohledňovat a nyní je rozhodnutí na Britech. Tak, jak řekl pan předseda Juncker, pokud bude toto referendum pozitivní, my přijdeme okamžitě s legislativním, návrh, s legislativním návrhem pro parlament a e, radu pro implementaci celého tohoto dílu. Pokud je o uprchlickou krizi, Evropská komise pracuje den i noc opravdu na tom, aby nějakým způsobem řídila tyto migrační toky a domníváme se, že jediné řešení je evropské řešení. Členské státy musí spolupracovat a musí implementovat dohody, kterých již bylo dosaženo. Čili Vidíme první pozitivní náznaky lepší řízení externích hranic, hotspoty, politika v oblasti relokace, návratu a komise připravuje další opatření a snaží se připravit další zlepšení celé situace v následujícím krátkém období. Samozřejmě, že i externí partneři, spolupráce s nimi je nesmírně důležitá setkání s Tureckem 7. března bude klíčové v tomto ohledu, čili musíme přijít s koordinovanou reakcí na tuto uprchlickou krizi. Děkuji. No, jetzt geht's. Danke sehr, Herr Kommissar äh, Trombowskis. Děkuji, pane komisaři. Äh, tím je äh, rozprava ukončena.